man kā tev. Tad uzskatīt. man tā dāma nosauca tavu Colleagues, could you please take your seats so that we can start? Vážení kolegové, posaďte se prosím, abychom mohli začít. So good morning, dear colleagues. Dobrý den, vážení kolegové, dámy a pánové. Já vás vítám na tomto plenárním zasedání o demokratické legitimitě ozdravných programů. Chtěla bych přivítat pana Norberta Lamerta, který je předsedou eh, Bundestagu. Dále vítám pana Haningena, který je předsedou Eh, společného výboru pro eh, Irsko a EU v Irském parlamentu. A dále vítám naše kolegy z Evropského parlamentu, konkrétně místopředsedu Otmara Karase a um, Liam Hong Ngoka, kteří jsou spolu zpravodaji parlamentní zprávy o úloze a vyhodnocení činnosti trojky. Dovolte, abych stručně připomněla, že máte řečnické kartičky na stole a prostřednictvím těchto kartiček můžete požádat o slovo. Pokud tedy budete chtít požádat o slovo, vyplňte tu kartičku a předaj, předejte to zde eh, pracovníkům parlamentu. Pravidla budou opět stejná jako včera odpoledne. To znamená, že dáme slovo čtyřem poslancům vnitrostátních parlamentů a pak čtyřem europoslancům a takto to budeme střídat. Hned začneme a dávám slovo místopředsedovi eh, a spoluspravodaji o zprávě Evropského parlamentu o posouzení úlohy a aktivit trojky. Otvar Karas má slovo. Liebe Ani Podimat. Milá Ani Podimato, dámy a pánové, přeji vám krásné dobré ráno. Jsem velice vděčný za to, že i v rámci našeho dnešního zasedání hovoříme o tom, jak Evropský parlament eh, analyzuje a šetří konání trojky a doufám, že budeme moci i objasnit některá nedorozumění. Neboť já jsem měl v poslední době často pocit, že se nás lidé ptají, smějí takto, je, smíte něco takového prošetřovat? Ano, my smíme. A dokonce my jako Evropský parlament musíme. My musíme prověřovat každou rozhodnutí evropských institucí a jejich způsob práce, i když eh, se nezakládají na právu společenství my toto musíme ověřovat, hodnotit jakožto sněmovna, jakožto parlament, protože je to důležité a vyvozujeme z tohoto závěry pro naši budoucí práci. A je mi líto, že v některých médiích se rozšiřuje pocit, že omezování parlamentní kontroly Evropského parlamentu, že to je, že parlament se snaží zvažovat, jak je možné v budoucnu pracovat lépe, že oni toto vše vnímání či označují jako, že kritizujeme práci institucí a osob. Jedna věc je naše demokratická povinnost a druhá věc je hodnocení. Předseda komise Barroso včera řekl, že důležité je v rámci celkové debaty, abychom hovořili o tom, odkud vlastně přicházíme. A já bych tady chtěla připomenout některé body. Evropská unie nebyla připravena na krizi takovéhoto rozměru, a to ani politicky, ani strukturálně, ani institucionálně, ani z hlediska finančního. Žádný hospodářský model nebyl připraven na krizi takovéhoto rozměru. Za Evropskou unii respektive Evropské unii se nejvíce vymstilo to, že při zavedení eura heslo Maastrichtská smlouva 1973, říká řečník, že jsme zůstali na polovině cesty a že jsme měnovou zónu nerozvinuli dál v hospodářskou, sociální a politickou unii. Pro Evropskou unii a některé její členské státy se zejména vymstilo, že pak stability a růstu nebyl dodržován. A také to, že Lisabonská strategie pro růst, zaměstnanost a kohezi, sociální kohezi, nebyla realizována. Včera zde bylo poukázáno také na to, a řekl to pan předseda Evropské komise Barroso, že během toho orkánu jsme museli opravovat naše loď že máme za sebou už velký kus cesty, ale a já toto chci ještě posílit. My jsme tu naši cestu ještě nedokončili. Krize ještě nepominula a zároveň jsme především ještě nedokončili realizaci těch věcí, které nám vyplynuly jako poučení krize. Jean-Claude Trichet, prezident Evropské centrum, centrální banky řekl k jedné věci, kterou parlament již provedl, že my máme tu největší krizi státního dluhu komerčních a státních bank od konce druhé světové války, bez vnitroevropské solidarity. A teď říkám eh, vědomě bez trojky, aniž bych ji hodnotil, bychom pravděpodobně měli ještě větší hospodářskou, sociální, finanční, bankovní a politickou krizi než ta, ke které došlo v 30. letech minulého století. Mnoho států se již nemohlo financovat na kapitálových trzích. Mnoho států bylo těsně na pokraji výstupu z eurozóny. Mnoho států tedy nebylo schopno si sami zajistit jejich základní eh, úkoly v oblasti sociálního státu, jako je zdravotnictví, sociální investice a tak dále. Evropská unie neměla v rukou dostatečnou expertízu, aby mohla zvládat krizi. Evropská unie neměla ani dostatek peněz. Jediný nástroj, který existoval, byl Mezinárodní měnový fond. V Mezinárodním měnovém fondu mají neevropské země většinu. V Mezinárodním měnovém fondu mají rychle stoucí ekonomiky většinu. A evropský trh, že veškeré evropské země jsou členem Mezinárodního měnového fondu. Nebylo ovšem možné tento úkol svěřit pouze samotnému MMF. Znamenalo by to, že tady uplatňujeme globální pravidla na trhu, kde byl diferenc, který byl diferencovaný a kde to nebylo příliš vhodné. A proto bylo z mého pohledu vhodné zvolit model, který byl evropský či nějakým způsobem europeizován. Ovšem takovýto model jsme na základě práva společenství neměli a proto byl zvolen ten pracovní model trojky, že se tedy vlastně propojily různé instituce, různé rozhodovací procesy a také různé typy demokratické legitimace. Ale byly to eh, rozhodně nástroje, které se spíše zakládaly na mezivládní metodě a ne na právu společenství. Alternativa ke trojce momentálně je iluzí, řekl pan Reckling, který je v čele ESM. Mnozí z nás se poučili i my v rámci slyšení, v rámci našich cest. Poučili jsme se v oblasti pracovní metodiky. Dnes jsme dále než na počátku. A jsme úspěšní. Žádná země nezbankrotovala, eurozóna je stabilní dva členské státy, Irsko a Španělsko, mohlo již opustit záchranné programy. Veškeré údaje o růstu a deficitu jsou lepší. Připravujeme bankovní unii. Zrealizovali jsme regulaci bank a Mezinárodní měnový fond snížili svůj finanční podíl na programech z jedné třetiny na jednu desetinu. Trojka dokázala zajistit, že máme více peněz, že máme více času a že máme více času pro programy a pro splácení. Navzdory tomu musí, a já to říkám vědomně, takto, navzdory tomu, a tímto se dostávám k závěru, navzdory tomu musíme říci, že my, jakožto poslanci parlamentů, když se takto hovoříme, jakožto poslanci národních parlamentů a hlavně Evropského parlamentu, my musíme konstatovat, že je tady nedostatek transparentnosti a rovněž nedostatek demokratické legitimity na evropské úrovni a také legitimita na národní úrovni a mezi institucemi je rozdílná. Máme zde nedostatek společné kontroly. Ze všech stran se vítá, že parlament hodnotí a šetří toto téma, tak aby mohl vyvodit závěry pro budoucnost, které možná povedou až k úvahám o změnách smluv. A je zde poznatek v tom smyslu, že potřebujeme rovnováhu. Protože i uvnitř trojky byly různé tendence v tom smyslu, kolik je fiskální konsolidace, kolik strukturálních reform a kolik inovací pro růst a zaměstnanost je třeba. Takže je to jistý manévrovací prostor, jsou tam jistá pnutí, různé tendence a v rámci tohoto prostoru se pohybuje naše zpráva. V rámci tohoto prostoru vypracováváme návrhy pro budoucnost, podněty pro budoucnost. My nechceme, aby trojka ukončila svou práci, má dovést programy do konce, ale my chceme provést hodnocení činnosti trojky proto, abychom jakožto odpovědný parlament mohli vyvést či učinit závěry z krize pro naši budoucí práci. Já doufám, že se nám podařilo pomocí práce přispět k tomu, aby se věc vyjasnila a nasměřovat nás do budoucnosti, namísto toho, abychom se tady zabývali tím, že budeme někomu, někoho obvinovat. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu místo předsedovi Karasovi a dovolte, abych vám připomněla, že e, toto zasedání má e, také spolupředsedu. Je to předseda výboru pro evropské eh, záležitosti řeckého parlamentu, tady pan kolega po mé pravici a eh, druhým spolupředsedou jsem tedy sama já. Dovolte, abych dala slovo druhému spoluspravodajovi eh, této zprávy. Je to kolega Liam Hongok. Na 10 minut, prosím. Děkuji vám pány, vážení kolegové. Tato zpráva je velmi citlivá. Jak se říká, je to velmi citlivá zpráva, protože dnes v Evropě si lidé kladou otázku o legitimitě trojky, pochybují o ní. A za druhé, lidé dnes eh, pochybují o účinnosti politiky, která je různě doporučována. Až do posud eh, všichni eh, všichni byli zamilovaní do týn a dokonce i ve Francii. Ale poté, co řada programů se zapojilo do eh, ozdravných programů, tak eh, už tomu tak není. A já jsem velmi překvapen, když tady vidím eh, situace jako včera při projevu pana Baroza, který apeloval na to, aby se použila stejná politika, stejná makroekonomická politika ve všech zemích, kde se přitom ale čelí velice odlišným situacím. Když si vezmeme ty čtyři země eh, v ozdravných programech, pak můžeme říct, že tady jsou čtyři velice odlišné situace. Minulý týden jsme byli v Dublinu v Irsku. Liberální eh, trh je tam flexibilní, eh, tam není zapotřebí posilovat liberální trh, ten tam je jasný. Irsko je případem čistě bankovní krize, která může být dnes retroaktivně vyřešena eh, systémem ESM. Když si vezmete Portugalsko, to není bankovní krize, na rozdíl od irského případu. Portugalsko trpí vlastně takovým efektem spill over z Řecka. A když si vezmete samotné Řecko, kdyby byl program aplikován dříve a s doprovodným Postupem jiných opatření pak by možná k tomu efektu spill-over vůbec nedošlo. Nebylo by došlo k tomu přelévání problémů z Řecka do portugalské ekonomiky. Takže, jak vidíte, probíhá velká diskuse ve všech těch jednotlivých zemích. A probíhá dokonce i velká diskuse v samotné trojce. Členové trojky Jak jsme zjistili, eh, představuje situace, kdy názor Evropské komise nebyl stejný jako názor, názor eh, Mezinárodního měnového fondu. A pozice Evropské komise eh, byla taková, že se domnívala, že úloha multiplikátorů je slabá a že naopak je třeba to posílit. Jak víte, MMF neměl stejný názor. MMF se domníval, že fiskální multiplikátory jsou vysoké a že za takových okolností jsme možná podcenili dopad rozpočtové konsolidace na projevy recese. A že to tedy mělo své dopady na strukturální reformy i na vnitřní situaci. Všechny tyto diskuse mezi jednotlivými aktéry eh, v, členské stát, v členském státu plus eh, partnery trojky, diskuse uvnitř trojky, diskuse uvnitř členského státu, Kde se vlastně všechny tyto diskuse projevily? Neprojevily se nikde v žádné demokratické struktuře, které je třeba eh, předkládat eh, účty. A co bylo důsledkem? Důsledkem je, že trojka možná příliš silně aplikovala všechny restriktivní eh, aspekty, všechna restriktivní opatření, ve všech zemích a to e, bez ohledu na to, jaká konkrétní situace v té dané zemi byla. Ve všech e, těch zemích e, tedy probíhá velice tvrdá rozpočtová konsolidace ve všech zemích, tedy probíhá restrikce veřejných výdajů. A důsledkem je, jak to říkáme v naší zprávě, důsledkem je, že z, mikro, z makroekonomického hlediska cíle nebyly dosaženy. Samozřejmě, v krátkodobém výhledu e, trojka zabránila bankrotu, ano, ale když to vezmeme z dlouhodobého hlediska, když si vezmeme čísla potenciálního růstu a když si vezmeme čísla poměru dluhu kvůči HDP a zejména právě toto eh, číslo, tato míra zadlužení, tak konstatujeme, že ta čísla jsou vyšší, než byla před ozdravnými programy. A příčiny problému tady stále přetrvávají. A krize neskončila. Jak rozhodnout o dobrém řešení do budoucna? Jediné struktury, které tady mohou rozhodovat, jsou demokratické orgány. Eh, ne proto, že vy jste poslanci vnitrostátních parlamentů, ale proto, že jste demokraticky zvolenou organizací. Proto vy musíte eh, v poslední instanci rozhodovat o opatřeních, které je třeba přijímat. A proto musíme zdůraznit otázku demokracie. Eh, můj kolega, eh, já hovoříme o důležitosti demokracie v Evropě a právě proto, že se demokracie dostatečně neprojevuje, probíhá tady euroskepticismus. My musíme být velice přesní při formulování doporučení a proto naše zpráva bude více než pouze symbolická. Právě proto voláme po legislativních opatřeních, eh, proto voláme potom, aby se projevily určité změny, když to je nutné. Myslíme si, že dnes ESM je prvním krokem k provádění nebo k vytvoření Evropského měnového fondu, který by vlastně tady nahradil Mezinárodní měnový fond. Máme dnes eh, možnost vytvořit takový Evropský měnový fond. A ten musí být eh, řízen prostřednictvím komunitární metody. Chceme-li mít demokratickou eh, základnu pro skládání účtů, to potřebujeme v naší struktuře. Je to velký problém protože my jsme tady, abychom diskutovali o evropském semestru. Ale když se podíváme trochu dál, hlavní problém, na, na který eh, musíme reagovat jakožto vnitrostátní parlamentu, parlamenty, eh, tak to je právě to, čemu paní Merkelová říká eh, makropodmíněnost. A my tady právě vidíme, jak se projevuje makropodmíněnost. Makropodmíněnost bez, bez demokracie by byla velkým problémem. Je možné dnes pro, dnes uplatňovat makropodmíněnost bez skládání účtu z činnosti? To bude problém, který se projeví zítra v otázkách evropského semestru, ve všech těch nástrojích pro konkurenceschopnost. Evropský parlament i národní parlamenty k tomu musí něco říci. Pakliže by se vůbec nevyjádřili ke strukturálním reformám, o kterých se rozhodne na mezivládní úrovni, pak my v našich zemích budeme mít stejné problémy, jaké má dnes trojka při uplatňování svého receptu, který uplatňuje na krizi. A proto zpráva o činnosti trojky je víc než pouze symbolem je to otázka budoucnosti hospodářské a měnové unie. A jestliže potřebujeme v tom pokročit dále, potřebujeme demokracii. Děkuji. Děkuji panu Ngokovi. Slovo má pan Lamet, je předseda Německého spolkového sněmu. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové, pane předsedo, milé kolegyně a milí kolegové. Dokud bude existovat Evropská unie, bude diskutovat eh, s narůstajícím počtem členských států, a to nejenom o rozšiřování a prohlubování naší spolupráce, ale také a hlavně o své demokratické legitimitě. To znamená, nás v Evropě nezajímá pouze to, zda to, co děláme společně, je efektivní a účinné, zda je to transparentní, zda eh, je to akceptované občany, ale také to, zda to má prokazatelnou demokratickou legitimitu. Můžeme si to představovat různým způsobem a můžeme mít na to hrdí, protože mimo Evropu takováto debata v podstatě neexistuje. Ale měli bychom si čas od času rozmyslet, o co se vlastně jedná, když si klademe takovéto otázky. Já bych to tak trochu přiostřeně řekl, že mě někdy až leze na nervy, pomocí jaké, jak přirozeně neustále říkáme, že Evropa má obrovský nedostatek demokracie a demokratické legitimity, i když celosvětově nevidím vůbec žádnou mezinárodní organizaci, která by měla stejnou či vyšší míru demokratické legitimity jejich vlastních rozhodovacích procesů vyšší, než má Evropské společenství. Takže já si myslím, že naše problémy jsou na jiném místě, nejsou v oblasti demokratické legitimity. A proto si myslím právě na základě zprávy, kterou právě již návrh nám tady prezentovali oba dva kolegové, ve světle této zprávy bychom si skutečně měli dobře rozmyslet, o co vlastně jde. Tam, kde hovoříme o záchranných programech pro řadu členských států, tady nehovoříme o povinnosti, která vyplynula ze stávajícího evropského práva. Tady hovoříme o opatřeních, ke kterým došlo, i když takováto povinnost ze smlouvy vůbec nevyplývá. A právě protože nevyplývá, tak bylo nalezeno mimořádné řešení, proto, aby bylo možné pomoci těmto zemím při zvládání jejich vlastních problémů. Přiznávám, že je to komplikovaný mechanismus a tento mechanismus musíme vždy společně hodnotit a prověřovat a dívat se na to, zda skutečně dosahuje svých vlastních cílů. A to je opět oblast efektivnosti. A také se musíme ptát, zda je to transparentní a zda eh, to občané zemích který se to týká, akceptují a zde je to také samozřejmě demokraticky legitimováno. A ani tedy těm záchranným programům. Vím, že tyto programy ani v Řecku, ani v Portugalsku, ani ve Španělsku nebyly akceptovány veřejností v nějaké vysoké míře. A já chci poukázat na to, že toto akceptování ze strany občanů nemáme ani v Německu. Takže v podstatě, když to řeknu zjednodušeně, nikomu se to příliš nelíbí. Ta jedna strana má pocit, že je na ní vyvíjen velmi nepříjemný tlak a ta druhá strana má pocit, že musí eh, plnit nějaké povinnosti eh, a připadají to také nepříjemné eh, a obě dvě strany se ptají svých vlastních politických zástupců, zda je to takto nutné. Já si myslím, že je oprávněné o tom vést debatu. Ale abychom si stěžovali, že zde tady je nedostatek demokratické legitimity, tak to vůbec nechápu, jaký důvod by to mělo být, jakým způsobem došlo k těm programům. Tím, že vlastně veškeré strany se nějak dohodly. Dohodli se na tom, že chtějí společné řešení. A to proto, protože je to, ve společným, že je to společným zájmem všech, aby krize se dále neprohlubovala. Kolega Karas to srovnává s těmi 20. a 30. lety, já toto nechci prohlubovat. Shodli jsme se, že chceme společné řešení a právě protože ze smlouvy žádná povinnost pro to nevyplývá, potřebujeme zvláštní dohodu a tu jsme tedy uzavřeli. A to znamená, že pro ty země, které mají problémy, vypracujeme záchranné programy, ale ty programy eh, se uskutečňují pouze v případě, kdy ty země sami s těmito dohodami souhlasí. A já jsem viděl, že v řeckém parlamentu, v portugalském, ve španělském, v irském parlamentu vždy o tomto proběhla rozprava a poté hlasování a v Německu, můžu hovořit pouze pro svou vlastní zemi, máme legislativní situaci, kdy vůbec vláda nemůže učinit žádnou dohodu, aniž by se neobrátila na parlament, který to probere v rozpravě a potom o tom rozhodne. A když by docházelo například ke změnám nějaké dohody či smlouvy, tak opět se vláda musí eh, obrátit na parlament a ten jí to musí schválit, takže tady vůbec není nedostatek demokratické legitimity. My bychom se měli spíše podívat na to, zda ty programy skutečně splnily to, co jsme od nich očekávali. A zda to, čeho chceme dosáhnout pomocí těchto programů střednědobě i dlouhodobě, zda to skutečně tedy takto funguje. To je otázka důležitá, ale není to otázka demokratické legitimity. I parlamenty můžou dělat chyby vlády také. Proto je důležité, abychom toto zvažovali a proto je důležité, aby tyto procesy byly doprovázeny parlamenty. Tak, abychom skutečně se podívali na to, zda tedy ty cíle těch programů ve světle zkušeností, které máme, byly dosaženy. Pak je samozřejmě možné e, zvažovat i to, zda na základě dosavadních zkušeností bychom neměli z této mimořádné konstrukce, kterou momentálně máme, vytvořit nějakou trvalou konstrukci, která se stane součástí evropského práva. Já bych rozhodně zásadně takovéto úvahy neodmítal, ale rád bych v takovém případě věděl, zda mimo těch zemí, které nyní již mají euro jakožto svou měnu, zda ty země, které euro nemají, a tam máme země, které ho ještě nemají, a pak tam máme země, které vůbec eh, nehodlají eh, tuto měnu někdy zavést. A já se tedy ptám, za veškeré tyto země by byly ochotny toto učinit součástí evropského práva. A já mám pocit, že tato otázka zjevně vyřešena není. A pokud vyřešena objasněna není, tak prostě budeme muset se spochodit s těmi pomocnými konstrukcemi a když je máme, tak bychom neměli předstírat, že je to nějaké obtěžování někoho. Je to prostě důsledek té situace, kterou v Evropě máme inkluzivně těch různých integračních zájmů různých členských zemí, které se týkají ze společenštění různých oblastí politik. A poslední věc, na kterou bych chtěl poukázat, a to proto, protože doufám, jsem jasně ukázal, že otázka demokratické legitimity, která je pro mě důležitá jakožto pro každého, nesmí být zaměňována s otázkou e, akceptovatelnosti ze strany občanů a s otázkou toho, zda ty programy jsou účinné. A já tady mám takové podezření, zda ta debata, kterou musíme vést, a je to ta debata o té účinnosti těch programů, a to je samozřejmě poněkud komplikované, zda si tu debatu vlastně neulehčujeme tím, že hovoříme o demokratické legitimitě, ale toto téma je objasněné. Ovšem téma účinnosti programu je téma, které bychom se měli skutečně dohloubky věnovat. A nyní se tedy dostávám k jedné úvaze, jak tedy vypadají ty programy přijímá je veřejnost, jsou účinné, jak vypadají jejich eh, dopady, které jsme chtěli a i ty, které jsme nechtěli, jak vypadá jejich celkový efekt, zda je tady možná nějaká kompenzace, jejich nějaké kompenzační působení. A jak to tedy bude vypadat dál? Máme zde evropský semestr, ve kterém eh, komise hodnotí nejenom rozpočtové plány členských států, ve kterém eh, se vydávají také specifická doporučení pro jednotlivé země, které vydává Evropská komise. A můžeme se tedy zeptat, zda je toto tedy dobré pro rozvoj členských států a jaký dopad to má na naši kooperaci a na další prohlubování vnitřního trhu. Takováto doporučení, které se týkají hospodářské politiky jednotlivých členských států, které vypracovává Evropská komise, je něco, co bych si přál mít jak v národních parlamentech, ale hlavně v Evropském parlamentu a přál bych si, aby tedy jak národní parlamenty a hlavně Evropský parlament byl do toho to silněji zapojen. Já nekritizuji to, co dělá komise, já si myslím, že je to dobré. Na, na, v národním měřítku také hovoříme často na základě o, o těch takzvaných výročních zpráv o hospodářství. Hovoříme o tom, jakým způsobem odhadujeme konjunkturální vývoj, jak to tedy vypadá z tohoto hlediska, z hlediska možných daní, jaké výdaje si můžeme dovolit, aniž bychom ohrozili rovnováhu z hlediska rozpočtu a tak dále. To jsou tedy věci, které jsou více či méně samozřejmé na národní úrovni. A pokud něco takového dochází, eh, k něčemu takovému dochází na evropské úrovni, jak si společně, tak si myslím, že to nemáme kritizovat, ale naopak přivítat. Například takové ty eh, předpovědi ekonomického vývoje, či ty programy komise pro jednotlivé země. To jsou samozřejmě vysoce politické projekty, není jsou to nějaké matematické pouze a přírodovědné výpočty. Jde o to, co komise, jakožto kolegium, či například komise pro vnitřní trh nebo nějaký další, který je odpovědný pro určité portfolio, on vlastně předkládá své vlastní priority, a já si myslím, že z politického hlediska to je demokraticky legitimní ale jsou to priority, které by měl kontrolovat parlament. A tady si představuji, aby to, co komise navrhuje pro celé společenství, ta doporučení a také ta doporučení pro jednotlivé specifické země, přeji si, aby to celé prošlo parlamentem. Dříve, než eh, to tedy půjde do těch jednotlivých zemích jako nějaká společná evropská vůle. Tak to bych si představoval Eh, že by mohla probíhat spolupráce mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem a myslím si, že by bylo dobré, abychom si do budoucnosti ještě více přesně rozdělili úkoly a pak se těmto svým úkolům společně věnovali. Děkuji. A nyní bude mít slovo předseda Evropského výboru Irského parlamentu. Dámy a pánové, dobré ráno. Z irské perspektivy je to velice um, aktuální diskuse. My jsme splnili naše cíle a ten byl skončil minulý měsíc. Před dvěma týdny jsme získali 4 miliardy euro na trzích eh, prodejem um, vládního dluhu, který byl mm, nadměrně upsaný. Takže ten program byl bez pochyby úspěšný. My jsme získali přístup k trhům. Minulý pátek Moody's, ratingová agentura, zvýšila náš investiční status a výnose se z bondů včera zase padly, e, poklesly. Takže tento nepochybný finanční úspěch ovšem po sobě zanechal sociální dopady, které e, Irové budou pocitovat po mnoho let. Jsem si jistě tomu tak i v dalších zemích, jako je Řecko, Španělsko, Portugalsko. Já se chci na chvilku zamyslet nad tím, proč Irsko muselo do toho programu v první řadě vstoupit. Daňové eh, prázdniny, které zavedla minulá vláda společně s zvýšeným přístupem k úvěrům, mm, vytvořili mm, bublinu, realitní bublinu a vláda vybírala daně na prodeji e, domů. Pak e, došlo ke krizi subprime a skolaboval Lehman Brothers a kázalo se, že jsme bez vnější pomoci ztraceni. Že vláda se dostala pod tlak nejenom ze strany bank, ale také ze strany Evropské centrální banky a dalších, kteří se obávali um, dopadu, který by měl ten bankovní kolaps na euro a další. Uh, ekonomiky, takže byl urychleně dohodnut bailout. My v Irsku si plně uvědomujeme naši odpovědnost této krizi. Nicméně jsme si také jistí, že, to, že tady evropská dimenze a určitá sdílená odpovědnost. Eh, v té době neměla Evropa ty politické možnosti, jaké má teďka. Nebyla možnost bail-in, která byla nyní dohodnuta. Eh, předcházející irská vláda chtěla, aby vyšší eh, držitele obligací. Toho byly zahrnutí, ale trojka tomu zabránila. Eh, byl názor, že určitá podpora bank je nutná, bez aby se nebránil, zabránilo šíření na evropské úrovni. Bankovní systém byl tedy mm, zachráněn, ovšem mm, eh, irská veřejnost byla předmětem bail-inu. Stálo to daňové poplatníky téměř 60 miliard euro. A e, dluh vůči HDP je 120 A jinak by to, kdyby nešlo k, k znárodnění toho dluhu, tak by to bylo 80. Bohužel toto nebyl jediný problém. Minulá vláda nás um, opustila s deficitem 14 téměř, takže snaha e, financovat tento deficit a dluh za rozumné úroky se ukázalo nemožným, takže jsme vstoupili do toho programu s EU a ECB. Trojka nám dala přístup k 85 miliardám euro, což nám umožnilo plánovat a organizovat program návratu k udržitelné ekonomice. Ten program um, znamenalo navýšení daní, Eh, snížení veřejných výdajů, snížení počtu zaměstnanců veřejného sektoru, eh, úsporné rozpočty každý rok. Znamenalo, že, dík, že se nám podařilo téměř dosáhnout 3% deficitu. Ale to nebylo bezbolestné pro naše občany. Mělo to velice závažné sociálně-ekonomické dopady, včetně zvýšení bídy, emigrace, Eh, z osobního dluhu, z zadlužení. Program ekonomického přizpůsobení je takový velice tupý nástroj. Bylo dosaženo eh, těch eh, přísných fiskálních cílů, ale co se týče demokratické legitimity, tam to nebylo úspěšné. Ano, bylo hlasování v irském parlamentu, ale poslanci národních parlamentů měli velice málý vliv na to původní mm, počáteční memorandum porozumění. To byla taková hotová věc. A občané neměli do toho žádnou možnost vstoupit. Při první příležitosti, aby se občané vyjádřili k těm evropským opatřením, mm, bylo schválení smlouvy v referendu o fiskálním kompaktu. Občané viděli potřebu fiskálních opatření, ale také měli pocit, že Evropa nedělala dost v té nefiskální oblasti, co se v oblastech jako nezaměstnost, emigrace, nesplacené hypotéky a tak dále, životní náklady. Takže byla dohoda v programech, co se týče Eh, MFF, eh, mládež, garance mládeže a, podo- a tak další. Také vítáme návrhy týkající sociální dimenze EMU. Přístup eh, trojku v Irsku byl omezený. Vůbec nevystoupili před irským parlamentem, i když se soukromně setkávali s některými poslanci. Jaká byla rovnováha rozhodování v trojce mezi třemi institucemi? Možná tam Eh, to, to bylo selhání, že tam musel, toho muselo účastnit IMF v evropských záležitostech. Ale IMF eh, postupně se stalo tou částí trojky, které, která více chápala potřeby lidí, více chápala dopad těch škrtů. Takže co tedy eh, do budoucna? My jsme se vrátili na trhy, vývoz roste, nezaměstnanost trošku klesla ale pokud nenastane růst v Evropě, pokud eh, si eh, nebude chápana naše situace v vztahu k bankovnímu dluhu, tak je otázka, zda to bude udržitelné. Proto jsem rád, že Evropský parlament vypracoval toto zprávu o trojce. Je důležité, aby teď, když máme trošku prostor vydechnout, jsme eh, se zamysleli, zda tyto programy mohou více jak si dostat své zodpovědnosti a jak. To je citlivá otázka, ekonomická, rozpočtová politika. E, to si velice hlídáme jako národní parlamenty. Takže pokud Evropský parlament bude mít větší slovo, vypadal by ten program jinak. Současné programy vypracovaly vlády členských zemí EU, IMF a ECB. Politické úvahy se řešily tedy mm, přitom v národních parlamentech a v radě. Takže Otázka je otevřená. Zda dal větší účast Evropského parlamentu s pravděpodobnou účastí dalších eh, nebo zahrnutím dalších politických hledisek by prospělo hm, formulace těch programů pro občany. A další účast Evropského programu zda by vedla tedy k lepšímu výsledku. To je eh, k diskusi, ale Eh, shodneme se, že stávající výsledek není optimální. Irsko, Řecko, další mají dluhy vůči HDP přes 100%. John Adams, druhý prezident USA, řekl, že jsou dvě způsoby, jak dobít a zotročit nárok. Jedna je mečem a druhá je dluhy. Eh, nikdo nechce dvou vrstevnou Evropu, jaksi pánů a otroků, takže se nad tím musíme zamyslet. Irsko Řecko, Portugalsko jsou možná tedy nešťastné země v této recesi, ale příště to může být někdo jiný. Takže musíme teď udělat precedent a ukázat lidem, že evropská solidarita je více než nějaká ambice, ta reakce na krizi, která přišla z Evropy, byla do, reakce dobrého souseda, ano, ale nesplnila um, všechna očekávání, proto stále čekáme podporu uh, tomu, co udělal uh, irský daňový poplatník, aby zabránil šíření po Evropě. Proto stále chceme pomoc uh, s rekapitalizací našich bank. Naše budoucnosti jsou spojené v Evropě naše ekonomiky se e, začínají vymaňovat z recese a je nutné se podívat na potřeby jednotlivých zemí. Evropa bohatých a chudých států není to, co zamýšleli otcové zakladatelé. Pokud chceme prohloubit naše vazby e, v příštích letech, tak musíme se znovu zamyslet nad tím, jak zajistit, aby Unie států sloužila všem svým občanům musíme eh, zajistit, aby žádnou zemi ne- nedrtily nadměrné dluhy. Programy trojky byly velmi užitečné v tom, že nám dali prostor, abychom e, přijali tvrdá opatření na obnovu našeho ekonomického blahobytu. Ale nemyslete si ani chviličku, že e, proto, že jsou uzavřeny, že země vystoupí z toho programu, tak to znamená, že ta země je znovu zdravá musíme eh, dělat další kroky na evropské úrovni, aby naše eh, oživení a budoucnost Evropy byla udržitelná. Panu Heneknovi, předsedovi výboru pro evropské záležitosti. A nyní má slovo člen výboru pro zaměstnanost v Evropském parlamentu. Euh, I, Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já hovořím svým vlastním jménem ale jsem členem e, zdejšího výboru e, EMPL. Když se hovoří o zprávě Evropského parlamentu, chci ještě říci, že si musíte uvědomit, že výbor e, pro zaměstnanost eh, vlastně to vytváří z vlastní iniciativy, protože my chceme proskoumat eh, sociální podmínky, které vznikly následkem ozdravných programů. Eh, možná, že to není vždy vítané, takováto analýza, ale my chceme prezentovat obraz aplikování ozdravných podle, podmínek. Chceme zkoumat, zda tady byla jiná alternativa, zda se použila ta nejvhodnější opatření a tak dále, neboť v sázce je život občanů. Náš eh, parlament eh, se dotazoval také Rady Evropy, dotazoval se dalších a dalších partnerů a obsah máme k dispozici velkou dokumentaci, která eh, popisuje skutečně eh, sociální katastrofu. Musíme připomenout, že Evropská unie není klub bankéřů, není to klub eh, byrokratů a technokratů. Je to přece demokratická jednota, která se pišní sociálně tržní ekonomikou. Článek 9 říká, že všechny politiky a všechny činnosti mají za cíl dosáhnout vysoké míry zaměstnanosti a vysoké míry sociální ochrany. Vážení kolegové, když se na to podíváme z hlediska Evropské smlouvy, když se podíváme na všechny mezinárodní závazky, které má Evropská unie, pak konstatujeme, že sociální situace v těchto čtyřech zemích je opravdu katastrofální. Překonala všechny historické rekordy. Strojnásobila se nezaměstnanost, zvýšila se chudoba na neuvěřitelné úrovni a dokonce Eh, v mnohých zemích došlo k poklesu. V případě Španělska nebo Irska jsou zejména mladí nezaměstnaní. Ztrácíme celou jednu generaci eh, cíle Evropy 2020 jsme promarnili, vzdálili jsme se od těchto cílů eh, budoucí Evropy. Vážení kolegové, to je třeba brát úvahu, protože to je každodenní život milionů Evropanů na jihu Evropy, kteří přišli o práci, kteří nemají práva 70 portugalských pracovníků, kteří dříve měli kolektivní smlouvy, takové kolektivní smlouvy už nemají. A to je opravdu eh, obraz v zrcadle, který vám se nelíbí, ale eh, ve eh, smlouvě v Evropské unie jsou přece takové cíle zaznamenány a my, jich, my se jim vzdalujeme. Je to otázka která vysvětluje, proč obyvatelé odmítají politiku trojky. Zeptejte se španělských podnikatelů. 100 tisíce španělských podniků nemají přístup k úvěrům, mají obrovské úroky, platí trojnásobně vysoké úroky než třeba rakouští podnikatelé. Zeptejte se Španělů, mají pětkrát méně příležitosti najít pracovní místo než jinde v Evropě. Právě proto zdůrazňuji, že tady stojíme tváří v tvář obrovské sociální katastrofě. A my v našem výboru pro zaměstnanost se domníváme, že je třeba situaci zvrátit. Potřebujeme Chceme-li být upřímní, potřebujeme udělat důkladnou analýzu, důkladnou studii všech těch podmínek, o kterých hovořil eh, včera pan Barozo a dnes pan Karas. Jde přece o otázky života běžného eh, občana, běžné rodiny. Nejde pouze o osudy bank a bankéřů. Nesmíme se dopustit v budoucnu podobných chyb. Musíme dohnat to, co jsme ztratili. A to musíme mít na mysli ve strukturálním dialogu, musíme přemýšlet o vzdělávání, školství, zdravotnictví, o běžném životě evropského občana, zejména o těžké situaci nezaměstnaných. Jinak eh, bude vše ztraceno jinak. Evropa nezachrání eh, svou měnu, nezachrání svou ekonomiku, nezachrání svou společnost. Naopak eh, prohraje svůj vlastní projekt. Děkuji. Eh, Pane Serkasi, respektive pan Serkas je rovněž zpravodajem, protože je zpravodajem pro sociální dopady činnosti trojky. Děkuji mu mnohokrát a nyní zahájíme naši rozpravu. Máme 13 žádostí o slovo. Eh, dva členové z Evropského parlamentu pouze z těch 13, proto vás vyzývám, eh, hlaste se více o slovo. Ano, pane kolego Lange, ale musíte si vyplnit tu kartičku žádosti o slovo a pak budete zapsán na seznam. Zahajujeme diskusi a já bych chtěla připomenout, že zhruba 4 až 5 eh, poslanců národních parlamentů eh, vždy vystřídá jeden europoslanec. A nyní eh, paní Kukuma z Kypru žádá o slovo na dvě minuty. Proedre. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ráda bych eh, hovořila o rozhodovacích postupech a demokratické legitimitě trojky. Všichni říkají, že obou věcí dosaženo nebylo. Například dohoda s odbory a národními parlamenty zajištěna nebyla. A tím vznikl demokratický deficit, který je typický pro Evropskou unii a tak to byl pouze posílen. Toto není abstraktní pojem. Takováto rozhodnutí, která směřují proti obyvatelstvu, nesmí být přijímána takto jednoduše, aniž by eh, jaksi nebylo vyslyšeno názoru občanů. Eh, rovněž média často informovala chybně. Já bych se ráda vrátila k tomu, co řekl jeden ze zpravodajů. Tady není ani... Řekl, že tady není nedostatek demokratické legitimity. Po druhé světové válce existovaly vojenské prostředky pro to, jak zasáhnout, respektive během války. A po válce toto vše bylo nahrazeno hospodářsky, politický, hospodářsko-politickými prostředky a nástroji a trojka v tom pokračuje pomocí svých záchranných programů. existuje výbor pro že existuje měnový hospodářský výbor a my vítáme jeho iniciativu v tom smyslu, že prošetřuje roli trojky a je třeba, aby skutečně ve své zprávě zachytili veškeré dramatické dimenze činnosti trojky v tom smyslu, jaký dopad měla na obyvatelstvo. Nyní slýcháme, že Mezinárodní měnový fond je třeba nahradit Evropským měnovým fondem, ale o to v podstatě nejde. Důležité je, aby takováto politika byla celkově odstraněna a aby došlo k vyrovnání eh, jejich dopadů. Nyní nejde pouze o to, abychom zabránili tomu, jak takováto politika vzniká. Jde o to, Nejde pouze o to, abychom dali demokratickou legitimitu těmto barbarským rozhodnutím, ale jde o to, abychom je změnili. Děkuji. A nyní pan Keš ze Spojeného království, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. My ve Velké Británii samozřejmě jsme také postiženi kroky trojky a diktátem trojky a také eh, bailout a mm, bankovní opatření a zda fungují nebo zda jsou demokratické. Mnoho uh, aktivit v některých zemích ne, ne nutně v Irsku, ale eh, vyvolalo velké protesty, nezaměstnanost, která destabilizuje celou Evropskou unii. Když pan Karas a pan Barroso hovořili o sociálních dopadech, tak já bych um, si přála, aby některé tyto sociální otázky ehm, týkají demokracie a dopadů. Pokud nejsou dostatečně demokratické akceptované, tak ehm, se dostanu zpátky k tomu, co už jsem říkal, že pokud Evropská unie nedá eh, národním parlamentům a voličům větší slovo, aby eh, byli schopni změnit stanovisko Evropského parlamentu, které stále, před, stále předpokládá, že je jediným Evropským parlamentem, tak ta situace se bude i nadále zhoršovat a e, dojde k nárůstu mm, extrémní pravice a velice negativním dopadům v evropských volbách. Děkuji. Děkuji. Kaša, nyní dám slovo e, paní e, Rua z francouzského národního schromaždění. Děkuji, paní předsedkyně. Já se nebudu vracet k tomu, co řekli kolegové o úloze trojky. Já s těmi eh, názory souhlasím, včetně otázky dopadů na sociální podmínky. Náš kolega velice dobře vysvětlil, že v Irsku eh, sice již eh, bylo možné stáhnout se z tohoto programu, ale zvýšila se tam chudoba. Dále je tady otázka fiskálních multiplikátorů a také otázka e, smluv, které byly uzavřeny se zeměmi zařazenými do ozdravných e, projektů. Nesmíme si udělat jakousi dogmatickou představu, tak jak to někdy dělá trojka. Olivier Blanchard e, v našem prostředí hovořil a řekl, že vlastně FMI velice podcenila otázku multiplikátorů a že eh, MMF se dopustila chyb, že MMF změnila také od té doby některé ze svých programů. Ale trojka se nezměnila. Trojka pokračovala, jako kdyby MMF se žádných chyb nebylo dopustilo. Musíme tedy žádat o transparentnost, musíme najít dobrou rovnováhu mezi rytmem ozdravných procesů a růstem. To je velice důležité. Je třeba asi postupovat trošku pomaleji. Také v otázce rozhodování euroskupina musí být profesionalizována. A tak, jak to řekli tady zpravodajové, to nás zcela eh, neuklidňuje. Demokratická legitimita musí být zaručena na všech úrovních. Potřebujeme systematickou informaci pro poslance. Poslance v EP i poslance v národních parlamentech. Trojka musí skládat účty jak Evropskému parlamentu, tak národním parlamentům. Aby, jak eh, řekl Molière, nebylo tomu tak, že lékaři pacienty zabíjejí, nýbrž, že je léčí. Děkuji. Merci beaucoup. Eh, Děkuji vám, paní Oria. A nyní dávám slovo Eduardovi Gabritovi z Portugalska, z Národního parlamentu v Portugalsku. Děkuji vám. Portugalsko prožilo nejdelší diktaturu v celém 20. století. E, návrat do Evropy, to znamená návrat do solidarity, do demokracie, směřování k rozvoji země. V Portugalsku nikdy nebyla protievropská strana. V Portugalsku nikdy nebyla politická strana, která by se stavěla proti vstupu do EU, proti působení v EU. Máme samozřejmě levici i pravici, ale nemáme proti, demo, proti evropské strany. To v Portugalsku nikdy neexistovalo. V roce 2007 eh, Portugalsko mělo 3% deficit celková zadluženost 62% a e, ekonomika rostla. Ale dopady finanční krize, e, dopady finančních spekulací, to všechno v Portugalsku velice tvrdě dopadlo. A trojka e, přiměla Portugalsko jednat ve velice těžkých podmínkách. A toto všechno, všechny tyto důsledky způsobily najednou spochybnění evropského uh, projektu. A byla tady vlastně pozdní reakce ze strany Evropy. Evropa reagovala tak, reagovala tak, jak kdyby se tady jednal nějaký morální případ. Předseda Evropské komise, který namísto toho, aby odpověděl svým občanům a národům, ještě včera tady hodnotil výsledek Evropské politiky tím, jak to vidí trhy. A tím ohrozil možnost ekonomického růstu. Konzolidace v Portugalsku je něco, co vlastně od rozhodnutí ECB pozitivně se odráží ve vývoji veřejného dluhu, ale má to dopady, sociální dopady nejhoršího a nejzávažnějšího charakteru. Eh, Nadcházející volby do Evropského parlamentu jsou výzvou pro to, aby Evropa ukázala, zda evropský projekt je projekt solidarity demokracie, legitimity, rozvoje, či zda budeme i nadále nechat dále narůstat ten extremismus proti Evropě a dopustíme destrukci národní ekonomiky. Děkuji. Thank you very much. Um, I'll pass the floor to colleague uh, Tusas. Předám slovo kolegovi z Evropského parlamentu a pak dám slovo na jednu minutu řečníkům um, intervencím. Takže prosím. Děkuji meziparlamentní schromáždění Evropského parlamentu s národními parlamenty, evropský semestr a posílené ekonomicko-politické řízení. Všechny tyto nástroje se nevěnují skutečným problémům obyvatel. Potřeby pracujících nejsou zohledněny, naopak jde se a jedná se proti těmto potřebám. Včera jsme si vyslechli zástupce evropských institucí, předsedu Evropské komise, předsedu Evropského parlamentu a předsedu Evropské rady. Dnes jsme si také vyslechli řadu řečníků a již nyní se ukazuje, že tato politika, která je nasměřována proti obyvatelstvu, proti občanům, má být provozována i nadále. Jménem strategie Evropa 2020 se tady posiluje to obyvatelstvo, které je silnější, také se má posílit konkurenceschopnost. To tedy znamená, že se mají i nadále budovat a posilovat monopoly. Nyní má být hm, je třeba nalézt nějakou pseudodemokratickou legitimitu, která se obrátí proti obyvatelům Evropské unie. Je tady snaha přikraškovat evropskou realitu a přikrašlovat i tu politiku evropskou, která se obrací proti občanům. Tato politika zasahuje všechny členské státy, ať jsou již součástí dohledu bankovního či memoranda. Já tady nechci hovořit o situaci pracujících v Řecku chci poukázat na to, jak to například vypadá v hospodářské lokomotivě, v lokomotivě ekonomiky v Německu. Miliony lidí tam žijí pod Prahem chudoby. V Německu jsou 3 miliony lidí bez zaměstnání. Platy běžných pracovníků se pohybují, pohybují ve výši asi 600 eur. Chci vyzvat k tomu, aby pracující i nadále pokračovali ve svém boji proti takovéto nepřátelské politice. Děkujeme panu Tosasovi. A nyní si vyslechneme první komentáře řečníků zde na pódiu. Začíná pan Lamert. Ještě jednou bych nás chtěl povzbudit, abychom skutečně hovořili o tom, o čem se vyplatí diskutovat, a ne o tom, co sice jistě může být také zábavné a potěšující, ale v té věci na té věci nic nezmění. E, spory a konflikty jsou nutné o otázce, zda tyto programy skutečně plní svůj účel, zda ty jejich zapůsobí tak, jak chceme, zda i ty vedlejší účinky jsou takové, jaké bychom si přáli. A proto si myslím, že ty programy, které nyní máme, jistě nejsou ty jediné možné. Mohli bychom zvolit i jiné typy programů, ale nyní hovoříme prostě o těch programech, které skutečně existují a byly dohodnuty. A Účelem právě takovéto rozpravy, které vedeme, je přeci to, abychom si tady vyměňovali názory na to, jaké účinky mají ty programy z hlediska rozpočtového, fiskálního a tak dále. Můžeme se také počívat na možné vedlejší účinky, které eh, budeme pokládat možná za problematické a někdy až, na, až za nepřijatelné. A o tom se vyplatí vést spory. A je důležité, abychom takovýto spor vedli. To je zásadním úkolem parlamentu, jak národních, tak evropského. A já nevím, kdo by nám mohl bránit v tomu, abychom eh, diskutovali o této věci. Ale neměli bychom tady předstívat, že nějaká temná mocnost nám brání v tom, abychom eh, se chopili tohoto úkolu, který máme jakožto poslanci parlamentu. Děkuji. Teď má slovo pan Kanigem. Děkuji. Eh, co ve vztahu k, tě, k tomu, jak eh, dosáhnout větší zodpovědnosti trojky, ta opatření budou obtížná, a já vím, že mnoho mm, poslanců, když implementují tam opatření do legislativy, tak e, budou vinit trojku e, tím, že to prostě musí dělat. Je velice obtížné vést mm, seriózní debatu veřejně mezi trojkou a poslanci během toho programu, protože dojde k tomu, že se bude, eh, bude obvinována trojka, takže je nutné se angažovat s eh, určité trojce a ta eh, se musí zodpovídat. Je to obtížné, když samozřejmě poslanci národních parlamentů budou hájit své zájmy pro své voliče, před svými voliči. Děkuji a nyní no, spoluzpravodajové tentokrát dostane slovo jako první Liam Goč. Ano, mm, vážení kolegové, co by bylo jinak, kdyby komunitární metoda byla zahrnuta e, do odpovědnosti trojky? Jeden příklad pro kolegu. V jirském případě tady byl problém s centrální bankou. Hm, víme, že bylo e, jednání že ne, není jednání v rámci trojky mezi IMF a centrální bankou ohledně řešení, které bylo doporučeno. Bail-in nebo bailout. Bailout byl roz, odsouhlasen, ale pokud by byla komunitární metoda, možná by to byl bail-in, to nevíme. Je to velice citlivá otázka. ECB zašlo dál než um, se v této trojce E, CB musí dělat další věci, musí v um, této měnové police, pokud není odpovědnost, nemůžete jednat o takto důležitých otázkách. v řeckém případě e, můžeme dát na stůl dvě věci. Draghi efekt, proč nebyl implementován v minulosti, to je další diskuse, která neproběhla. Děkuji, Liam Otmar. Myslím si, že je to tak senzibilní téma. A že skutečně všichni vnímáme, že si musíme navzájem naslouchat, protože tady máme různé přístupy, různé kompetence, různé příčiny a různé následky. Mnoha opatření vyvolávají rozhořčení. To je jasné. Otázkou ovšem je, existuje nějaká alternativa a jak by možná alternativa vypadala? Pokud si nějaká země již nemůže půjčovat peníze na finančním trhu a musí zajišťovat funkce sociálního státu, vzdělávání, sociální dávky, zdravotnictví a tak dále, a není sto toto zajistit a e, nedostává žádné investice pro růst a zaměstnanost, v takovém případě je třeba, aby existoval nějaký mechanismus toho, aby takováto země i nadále mohla tyto základní funkce plnit. A takováto země potřebuje čas pro to, aby mohla provést nutné strukturální reformy a pan předseda Lamert o tom krátce zmiňoval, že to, co máme, je mimořádné řešení. To je jedno, jak to nazveme. Nouzové řešení, přechodné řešení. Důležité je, abychom si položili otázku, zda potřebujeme nějaké trvalé řešení a jak by takové trvalé řešení mohlo vypadat a zda takovéto trvalé řešení je možné na základě práva společenství, či zda je možné pouze na základě mezivládní dohody. A jak pak bude vypadat interakce jednotlivých institucí a jak potom budou vypadat eh, dopady takovéto záležitosti. A přesně o to se snažíme. Snažíme se vést o těchto tématech politickou debatu. A Snažíme se to činit ve výboru pro sociální záležitosti, hospodářském a měnovém výboru a také zde dnes. Nejde přeci o to, abychom navzájem na sebe ukazovali prstem a říkali si, ten má pravdu, ten nemá pravdu. Jde přeci o to, abychom tady využili tento společný čas, ten okamžik a položili si ty základní otázky a prodiskutovali je tak, abychom pro budoucnost vytvořili a nalezli správná řešení. Tak, aby eh, jsme měli méně nedorozumění aby také nebyl vytvářen tak silný tlak. I když hovoříme o demokratické legitimitě na národní úrovni, která existuje, tak samozřejmě musíme zvažovat i to, jasně se to projevilo na slyšeních, jak vznikla, jak byla připravena a jak toto vše bylo připravováno a do jaké míry byly zapojeny parlamenty. Ale tady nejde pouze o instituciální otázku, tady jde o budoucnost Evropské unie. Jde o to, jak se z toho poučíme a jak to využijeme pro Evropskou unii a pro evropskou integraci a hlavně pro občany. A děkuji. Eh, místo předsedu Karasovi a není pan Harrison eh, ze sněmovny Lordů Spojeného království z výboru pro evropské záležitosti. Děkuji vám. Já bych chtěl připomenout, eh, kolegovi Bilu Kešovi, že minulý eh, večer eh, v Kijevě eh, byly davy v ulicích, které žádali, aby se Ukrajina zapojila do EU, ne proto, aby odešla z EU a také Lotyšsko vstoupilo do eurozóny. A sněmovna lordů provádí nyní určitý výzkum, který se týká uh, zapojení, demokratického zapojení národních parlamentů, aby bylo možné spolu s EP sdílet odpovědnosti za řízení věců. Já bych chtěl požádat kolegu Hanegena, aby e, odpověděl na tyto otázky. Především, myslíte si, že e, tady je možné prohloubit to, jak národní parlamenty zkoumají, co probíhá v Evropské unii jak eh, to funguje v našich národních parlamentech, jak, eh, jaké vazby máme s Evropským parlamentem. Eh, hovoří se dnes především o trojce a proto se chci zeptat, domníváte se, že trojka má vlastní interní postupy, kontaktování se navzájem, protože my máme pocit, že trojka je často rozdělená ve svých názorech, není jednotná v názorech. A dále se chci také eh, obrátit na spoluspravodaje a zeptat se, je tady návrh, který by mohl vlastně vytvořit jakýsi, jakousi druhou kameru, komoru v Evropském parlamentu. Komoru, která by se skládala ze zástupců národních parlamentů. Zní to trošku jako velmi obtížný návrh, ale chci se zeptat, jakým způsobem by to vlastně eh, fungovalo, jakým způsobem by se přirozeným způsobem našlo místo pro vnitrostátní eh, parlamenty také na evropské úrovni. A konečně další otázka Rumunska. Eh, po eh, volbách tady v Evropském parlamentu eh, vznikne vlastně samostatný výbor pro eurozónu. A ti, kdo jsou mimo eurozónu, jako třeba my a další, ti si vlastně kladou otázku, jak zůstaneme skutečně jednotně v tom našem jednotném vnitřním trhu, když bude toto rozdělení. Děkuji. Děkuji vám. A dávám slovo panu Bruno Moresmanovi z Výboru pro kulturu Rakouského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Rád bych něco podotkl k tomu, co řekl pan Lamert a týkalo se to demokratické legitimity. A rád bych v něm zase, s ním zásadně nesouhlasil, neboť trojka je instituce, která prostě demokratickou legitimitu nemá. A z mého pohledu jsou zde zásadní dvě věci. Za prvé, krizová strategie, kterou se snažila tato trojka zrealizovat eh, v krizových zemích a za druhé ten tlak, který oni použili proto, aby si prosadili tu svou neoliberální krizovou strategii v zemích, které potřebovaly záchranný program. Je jistě správné a pravda, že národní parlamenty o tom hlasovaly, ale je rovněž pravda, že existovala celá řada protestů právě proti těmto opatřením právě proti této krizové strategii. Takže byl jednostranný nátlak vyvíjen, nátlak na to, aby se seškrtaly sociální programy. Ten nátlak byl také velice jednostranně zaměřen na eh, snižování platů. Snažili se ovlivnit kolektivní vyjednávání. To bylo velice eh, silně kritizováno Mezinárodní organizací práce. To prosím vezměte na vědomí. A pak je třeba také jasně vidět, že tyto země nedostaly vůbec žádné strategie pro růst a zaměstnanost. I nadále vidíme, jak v těchto zemích narůstá nezaměstnanost, která z pohledu sociální koheze nebude eh, natrvalo udržitelná v rámci záchranných programů se v podstatě jednalo o programy pro záchranu bank na úkor sociálně slabých, zatímco lidé, kteří eh, byli bohatí, v podstatě eh, zatíženy nebyly. A pane Karase, když to tady máte se 30. roky, to je správné. A také správné je to, že jsme se nepoučili ve všem z 30. let. Nemám tím na mysli stabilizaci finančního sektoru ani New Deal Rooseveltův a nemám tím na mysli i narůstající eh, nerovnost eh, při přerozdělování příjmů a majetku. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Barbara Leci z italského senátu, prosím. Děkuji vám. Musím upřesnit, že je dost složité, když se snažíme zkoumat, zda je legitimní či není legitimní eh, zkoumat tyto otázky a požadovat vyšší úroveň eh, demokracie při rozhodování trojky. Vypadá to, jako kdyby tady nebylo nic jiného, jak řekl kolega z Rakouska. Spíše bychom měli usilovat o lepší informovanost národů, eh, zejména těch, kdo jsou v situaci chudoby, kdo jsou zadluženi, už 30 let zkoumáme otázky bank, provádíme jejich rekapitalizaci a konstatujeme, že banky neprovádí, neodvádí své, své úkoly, neodvádí svou práci. Evropská komise nekontroluje, co financují vlády. Před několika dny tady byl zákon o stabilitě a ten se opírá o úplně e, nesprávné indexy či ukazatele. Nikdo, žádná instituce toto nepotvrdila. Dále otázka e, o uzdravování bank na úkor občanů. A to přesto, že tady neexistuje žádná kontrola. Evropská komise prostřednictvím Čůpeku eh, se neptá italské vlády, co by měla dělat, jak by se měla, eh, jak by se měla zaměřit nově ve svých výdajích, jak eh, by měla postupovat a nikoli vnucovat občanům omily, kterých se dopustila trojka. Děkuji. Děkuji. A nyní zástupkyně francouzského senátu. Moi, je crois. Mon nom est Jean Arthué. Eh, jmenuji se Jean Arthué. Děkuji vám, paní předsedkyně. No, pane předsedo. Eh, nedostatečný růst a masová nezaměstnanost, to jsou výsledky, které vidíme eh, po tomto makroekonomickém řízení Evropské unie. Státní dluh přímo ohrožuje i politické řízení eurozóny. Během deseti let euro provedlo anestezii všeho trhů, ratingových agentur, samotnou komisi, vlády i parlamenty. A když krize a státní dluh plně vypukly, uvědomili jsme si, že jde o systémovou krizi, že je třeba rychle spustit vhodné postupy a vytvořit trojku. Také jsme zjistili, že eurozóna vytváří specifickou finanční solidaritu mezi státy zapojenými do eurozóny. Když se spouští evropský stabilizační mechanismus, pak se vlastně eh, tady eh, využívá solidarita národních rozpočtů, nikoli evropského rozpočtu. E, proto by bylo vhodné, aby tady asi postupně vznikalo řízení na evropské úrovni v oblasti rozpočtu, e, makroekonomických politik a podobně. A také zapojení e, celého tohoto evropského, celé této evropské úrovně. Kdybychom nyní okamžitě vytvořili stálou kontrolu, stálý dohled prostřednictvím komise, která by se skládala ze zástupců Eh, národních parlamentů eurozóny, eh, to by asi bylo trochu unáhlené. To by znamenalo, že by se vlastně demokratická legitimita dávala parlamentnímu dohledu. A to pouze v oblasti eurozóny. Eh, reagujeme tak na článek 13 smlouvy, eh, hovořící o stabilitě a koordinaci a správě věcí veřejných. Naše parlamentní konference by měla dospět k určitému usnesení a já tady, eh, paní předsedkyně, toto vznáším jako takovou prozbu na vás, aby takové usnesení vzneslo. Děkuji. Děkuji. Já se omlouvám, pane Artuji že jsme špatně vyslovili vaše jméno. Není pan Langen z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Přihlásil jsem se poté, co španělský kolega Cercas se zde hovořil o vývoji ve Španělsku. Španělsko není předmětem eh, šetření zprávy. To jako první poznámka. A druhá já abych si přáli od kolegů, stojíme krátce před volbami, trochu více sebekritiky. Velice dobře si ještě vzpomínám na osmiletou dobu pana Zapatéra, ve Španělsku. A na druhou polovinu roku 2012, kdy jsme měli španělské předsednictví a pan Zapatero v Evropském parlamentu eh, označil za tři klíčové boci své politiky zavedení elektromobilů, obnovitelných energií a e, manželství e, stejného pohlaví. To byly jeho otázky v Evropě. A tehdy byla krize již v plném proudu. V Německu se podařilo v rámci Velké koalice nastavit to směřování tak, že ten propad v roce 2009 jsme zavčas rozpoznali a překonali. A tato chybějící sebekritika zde v této směrovně také v Evropském parlamentu skutečně je něco, co mě dohání, z toho by se člověk mohl zbláznit. Samozřejmě, finanční krize byla východiskem, ale je třeba si uvědomit, že ve všech zemích, ve všech zemích, kde byly problémy, byly do, eh, před vypuknutím krize u vlády sociální, sociálně demokratické vlády. Bylo to v Portugalsku, v Řecku, na Kypru, ve Španělsku a také v konfliktní zemi v Irsku. Ano, v, eh, na Kypru. Já vím. Na Kypru to byl komunistický prezident. My tady přeci bojujeme o správné koncepce. A není možné pokládat jeden model za absolutní. A pokud trojka dostala za úkol od eurozóny určitou věc, tak prostě mandát má. To, co já chci kritizovat, to je chování Evropské komise, která nebyla schopná předem zajistit to, aby se odstranily nedostatky, aby bylo dodržováno aký komunitér, aby se kontrolovalo vydávání strukturálních prostředků. Já kritizuji komisi za to, že v případě Řecka, což je zvláštní speciální případ, nebyla schopna vlastně postavit komisaře, dát ho k dispozici, který by se staral výhradně o Řecko. Kritizuji, že Evropská komise nebyla schopná vyslat do Řecka několik stovek řeckých pracovníků komise do Řecka, aby tam aby tam vlastně pomáhali při obnově a výstavě státu a na Evropské komisi pracuje 1200 vysoce kvalifikovaných řeckých pracovníků. To je to, co já kritizuji, ne otázku legitimity. Děkuji nyní kolega z německého parlamentu. Paní předsedkyně, Já bych tady použil citát dřívějšího německého spolkového prezidenta, který říkal, že pokud ukazuji na někoho prstem, tak si musím uvědomit, že přinejmenším další tři prsty se nasměřují směrem ke mně. Já bych tady byl proto, abychom tu debatu vedli poněkud diferencovanějším způsobem. Skutečností je, že ty země se dostaly do krize z velmi rozdílných důvodů a že ta krize byla také různě silná. Je možné se na to podívat jednostranně ze stranicko-politického hlediska, jak to udělal kolega, ale to nevysvětlí například špatnou situaci v Irsku. Pane Lange, já si dobře vzpomínám na to, že před 10-15 lety eh, ekonomika Irska byla dávána v Evropě jako příklad pro budoucnost evropských ekonomik. Bylo, tehdy se říkalo, že budoucnost je v oblasti služeb a mínili se tím zejména finanční služby. Dnes víme, že tato bublina E, praskla, že stát musí zachraňovat banky a že Evropa musí pomáhat Irsku, protože zachraňovalo banky. Takže například otázka přímé kapitalizace bank, o který hovořil irský e, kolega, to je něco, co v mé zemi, ve Spolkové republice Německo, naráží na e, pr- problémy s tím, s akceptovaností akceptovatelnosti a to nejenom v parlamentu, ale také na veřejnosti. A poslední věc, zkušenost mé země říká, že je celá řada předsudků vůči strukturálním reformám Německa. Před deseti lety jsme by platili za nemocného muže v Evropě. Provedli jsme eh, pod heslem Agenda 2010 reformy v prvních desetiletích 21. století a to nebylo zcela jednoduché. Proto si přeji, abychom o účinku programu hovořili diferencovaným způsobem. Já vím, že to trojka v určitých oblastech přehnala, že třeba pokud se konzoliduje rozpočet, mít také rozpočtové impulzy, ale to neznamená, že by národní vlády již neměly svou vlastní odpovědnost za své vlastní strukturální a další reformy. A polarizace tady nám k ničemu nebude. Pravděpodobně budeme potřebovat spíše legitimaci procesu evropského, která by měla vlastně probíhat ve všech státech. Saura, Pedro Saura, Putin. Uh... Děkuji a nyní má slovo Pedro Saura ze španělského senátu. Děkuji. Děkuji vám. Také já eh, volám po dialogu, který bude více spolupracovat. Nezapomínejme, že jsme zachránili euro in extremis a že tady ještě otázka stabilizace ekonomiky a dalšího růstu. Podle většiny analytiků nás čeká období v rámci EU, které nebude ještě ekonomicky jednoduché. A to mě trápí. Trápí mě také velké utrpení mnohých osob, mnohých rodin a v podstatě také budoucnost evropského projektu. Proto si myslím, že se musíme poučit z chyb minulých let, jak v evropských institucích, tak i v našich národních parlamentech. V mé zemi se situace ještě nestabilizovala. Stále tady eh, není dostatek úvěrových prostředků, eh, zaměstnanost je v katastrofické situaci, zanikají podniky, hospodářský růst eh, nepřináší pozitivní výsledek rodinám v naší zemi. Také se nestabilizuje veřejný dluh. Za poslední dva roky veřejný dluh se zvýšil Eh, se zvýšil o 22,9 HDP, čili do několika měsíců se přiblížíme velmi nebezpečným 100 HDP, eh, které bude představovat naše zadlužení. To je velice znepokojivé. Měnová politika, ano, ta je aktivní, ale fiskální politika eh, především v zemích, kde je větší marže, Eh, co je velice důležitá. Musíme racionálním způsobem a důvěryhodným způsobem postupovat. Nesmíme zapomínat, že strukturální reformy nesmějí zapomínat na zemi, ve které žijeme, nesmějí zapomínat na ekonomický cyklus, který prožíváme a také nesmíme zapomínat, že je třeba rychle reagovat na všechna rizika a mít také na mysli nerovnosti. Nerovnost nejen jako morální a etický problém, ale také jako ekonomický problém. Já si myslím, že je zapotřebí mít spolupráci mezi severem a jihem, spolupráci mezi věřitelskými a dlužnickými státy. Děkuji. Děkuji vám. A Nyní kolega Fenek z Malckého parlamentu. Děkuji. Paní předsedkyně, musím říct, že po té, co jsem vyslechl um, řadu řečníků, tak chci vyroznit, proč je důležité hovořit o demokratické legitimitě trojky. Myslím, že také musíme mluvit o odpovědnosti. Myslím, že je velmi nefér, že se snažíme obvinovat eh, za problémy v Evropě, nezaměstnanost, potíže v řadě členských zemí, které musí implementovat obtížné programy, eh, z důvodu tedy eh, rozhodnutí trojky. Ve skutečnosti ale ty problémy byly z důvodu toho, že legitimně zvolené vlády a parlamenty v době, kdy byly časy dobré, se rozhodli mm, svým spolupčenům dávat mm, velice štědré dávky, penze, platy, které efektivně mm, vytvořily obrovské dluhové problémy, které pak vedly ke krizi, které Evropa nemohla čelit. A proto mluvíme teď o otázkách solidarity. Takže myslím, že je velmi nefér, že chirurgům kdy obvinujeme z toho, že pacient má bolest během operace. Já mm, považuji za velmi obtížné chápat, ehm, proč trojka mm, tedy by měla fungovat podle komunitární metody k době, kdy se loď potápí. Eh, v té chvíli potřebujeme techniky, technické odborníky, kteří nám dají eh, mm, odborné stanovisko, jak řešit problémy. Každá země, která tím programem prošla, eh, rozhodnutí trojky nebyla rozhodnutí, která byla efektivně implementována a ty šly do příslušných parlamentů, kteří je museli potvrdit, schválit rozhodnutí návrhy trojky, aby financování no, z jiných členských zemí mohlo jít do zemí na podporu, které potřebovaly podporu ekonomiky. Takže musíme tady mít nějakou rovnováhu při tom obvinování a uvědomit si, že odpovědnost nesou všichni. Děkuji. Děkuji. Rosaty z polského parlamentu. Paní předsedkyně, děkuji vám. Já jsem velice vděčný předřečníkovi, protože řekl v podstatě to, co jsem chtěl říct já. Neměli bychom si plést technické s politickými aspekty. Samozřejmě trojka není demokratická instituce v tradičním smyslu slova, je to technokratický orgán v podstatě existuje proto, aby mm, hodnotila situaci a navrhovala řešení. A demokraticky zvolené vlády a parlamenty by měly rozhodovat při zohlednění všech alternativ. Neměli bychom očekávat, že parlamenty budou projednávat technické podrobnosti problém, eh, programů, měli by ale rozhodnout o tom, zda um, Eh, zvolit ten program se všemi pro a proti, anebo ne. Samozřejmě experti se mohou plést. Máme mnoho zkušeností v AMF. Víme, že při svých činnosti v různých zemích udělala v minulosti také chyby. A teď víme, že fiskální multiplikátory v době recese jsou větší, než jsme očekávali, ale přesto se domnívám, že návrh ehm, nebo tvrzení, že komunitární metoda by zabránila této chybě, ehm, je prostě nereálné podle mě, mého názoru. Děkuji. A nyní Antonín Sánchez Presedo. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl bych říct si především, že oba eh, zpravodajové na místě předloží svou zprávu, která bude eh, velice zajímavá. A myslím si, že jak se poučit z krize, to je Eh, otázka, která nás přivádí právě k těmto eh, otázkám, a to jak ve vnitrostátních parlamentech, tak ve Evropském parlamentu. Musíme brát v úvahu, že trojka je součástí eh, léčby krize, ale krize má přinejmenším tři fáze. Za prvé prevence, a tady si myslím, že došlo k velkým pochybením ze strany kontroly, a to jak na evropské, tak na národní úrovni, je zcela evidentní, že nebyla dostatečná ekonomická koordinace eh, a také na evropské úrovni byla nedostatečná koordinace a eh, také národní parlamenty si dostatečně neuvědomovaly, jaké rizika zde vznikaly. Některé země se příliš zadlužily, ale část Eh, dluhu je vlastně v rukách jiných zemí, které jsou věřiteli a tyto jiné země také nadměrně půjčovaly. Prostě v této krizi není možné eh, ukazovat pouze na odpovědnost jedné strany. Musíme hovořit o eh, neopatrnosti, která se projevila na obou stranách, dlužnících i věřitelů. Dále je třeba vylepšit naše ekonomické politiky. A pak je tady fáze zvládání krize. To je zatím mezivládní fáze, do které se nezapojily jiné složky. Do budoucna ovšem je otázka, zda toto má být ta metoda, která by měla překonávat. Zda bychom do budoucna měli mít účinnější opatření, kdyby docházelo k vytvoření podmínek, které by eh, umožňovaly lepší řešení, nebo zabudeme pouze přešlapovat na místě, jako tomu bylo doposud. Za tomu je zapotřebí eh, z komunitárního hlediska mobilizovat eh, naše síly, protože komunitární dimenze rozhodně eh, posílí jak Evropský parlament, tak národní parlamenty. Proč národní parlamenty? Protože národní parlamenty budou také kontrolovat lépe své zástupce v radě a Evropský parlament bude zase lépe kontrolovat Evropskou komisi. To je velice důležitá dimenze je třeba sehrávat eh, ze strany Evropské komise důležitou úlohu v ozdravných procesech, ale ozdravné procesy to jsou eh, programy zaměřené především na otázku eura. Zaměřují se především na země, které mají velké problémy. Já si kladu otázku, zda by neměl být také problém, eh, který by doprovázel na evropské úrovni i ostatní členské státy protože úloha Evropské centrální banky je úloha, která usiluje o to, aby monetární politika přispěla k řešení problému. Mezinárodní měnový fond byl přivolán do trojky, protože to byla vlastně jediná instituce, která eh, tady zajišťovala takový multilaterální přístup. My si do budoucna představujeme úlohu, eh, kdy by bylo zapotřebí přispět k udržení stabilních podmínek. A tady právě tato instituce sehrává svou úlohu. Je to klíčová úloha, klíčová úloha v oblasti prevence, poučení se z minulosti. A tady určitě i národní parlamenty musí o věcech přemýšlet, jak napravit nerovnováhy. Všichni nemůžeme postupovat stejně, když naše podmínky jsou odlišné. Jak se z toho poučit? Děkuji. Τώρα Děkuji, pan Gergeri z italského senátu, rozpočtový výbor. Yes, uh, I like to talk about the economic effectiveness. Já chci hovořit o ekonomické účinnosti programu Trojku. Uh, vzhledem k nedostatečné legitimitě já stílím názory mnoha panelistů. Pokud eh, bychom posoudili výsledky, jak už bylo řečeno, tak tyto výsledky jsou míšené, pokud eh, rozlišujeme mezi finančními výsledky a reálnou ekonomikou. Eh, jak víme, nezaměstnanost stoupla mnohem víc, než se čekalo. Recese je mnohem vážnější, než se očekávalo. A není to z důvodu nedostatečné fiskální konsolidace, protože, jak víme, tak um, orgány všech zemí v tomto programu, včetně Řecka, dělali víc, než se plánovalo této věci. Problém byl um, kolaps HDP, který um, um, vede země, země do recese. Takže vlastně je to takový začarovaný kruh. Otázka je, zda trojka mohla mít lepší výsledky. Moje e, názor je, že ano, že bychom měli zúraznit dvě velké chyby. A mm, jinak nebude budoucnost lepší. Jednak e, to, že trojka špatně posoudila dopady fiskální konsolidace a vytvořila omezení, podcenila eh, snížení zaměstnanosti a nadhodnotila výsledky z, eh, výnosy z exportu a privatizace. To jsou fiskální multiplikátory. Když si uvědomíme, že fiskální multiplikátory nejsou pevně stanované, jak tvrdí komise, ale mění se během cyklu, tak to už by bylo zlepšení. Druhá chyba. Trojka Eh, postupovala eh, případ od případu v jednotlivých zemí a nebrala v potaz přelévání mezi jednotlivými zeměmi a systémové efekty. Takže mm, jak je milí to, že někteří řečníci odešli, protože ten problém není v tom, že ty léky, které byly předepsány, mají negativní vedlejší účinky. Problém je, že ty léky Eh, byly špatně dávkované, špatnými metodami. O tom tedy musíme mluvit, protože jinak v budoucnu budeme opakovat znovu a znovu mm, co, ty velké chyby, které jsme již spáchali. Děkuji a nyní prosím zástupce francouzského národního schromáždění. Děkuji vám. Eh, také já, pane předsedo, eh, bych rád řekl, že nemůžeme všechno vidět negativně. Já bych chtěl vyjádřit eh, potěšení, že jsme zachránili euro, že jsme pomohli zemím, které měly problémy. I když, a to je pravda, můžeme litovat toho či onoho aspektu opatření, které prosadila trojka. Ale chci se vrátit k tomu, co tady zaznělo předtím. Jde o to aplikovat urgentní, naléhavá řešení a my jsme takto v naléhavé situaci postupovali. Nyní souhlasím, že je třeba přemýšlet o dlouhodobých aspektech, o úloze národních parlamentů, o úloze Evropského parlamentu, o možných konzultacích, ale chci také říci, že v celé této záležitosti je sdílená odpovědnost těch zemí, které se dopustily chyb a také Evropské unie, která eh, tyto chyby nedokázala rozpoznat a nedokázala jim zabránit. Chtěl bych říci, že asi toto bychom měli především napravit. Napravit to, že varovné signály nefungovaly. A myslím, že je třeba ještě dále posílit úlohu Eurostatu i úlohu Evropské komise, aby okamžitě bylo možné rozpoznat problémy, které se objevují. A také myslím, že se nesmí váhat u článku 13 smlouvy. Já sám jsem byl mezi těmi, kdo byli iniciátory tohoto článku 13 Všichni říkají, že národní parlamenty musí spolupracovat s Evropským parlamentem a já musím vyjádřit politování, že schůze ve Vilniusu neznamenala žádný krok vpřed touto směrou, tímto směrem. Dále chci říci, že komunitarizace EMS mě nepřipadá dobrým řešením, ovšem samozřejmě o tom bude jednat Evropský parlament. Jen si myslím, že je třeba dávat velký pozor na Eh, odpovědnosti v oblasti kontroly odpovědnosti kontroly nad prostředky, které jsou poskytovány zemím, které mají problémy. Tady je třeba být velmi opatrní a sledovat také, jak se rozvíjejí protilidová hnutí, protievropská hnutí a to jak v zemích, které dostávají podporu, tak i v zemích, které tuto podporu platí. Tady by parlamentní kontrola měla být účinná v obou kategoriích zemí. A na závěr bych rád řekl eh, obecně, že je třeba najít dobrou rovnováhu mezi ozdravením veřejných financí a podporou růstu. Eh, přílišné ozdravení rozpočtu znamenalo přílišné přiškrcení veřejných sektorů. A MMF zdůrazňuje, že růst je velice důležitý. Děkuji vám. Paní Bervanš bers předsedkyně eh, výboru pro zaměstnanost, má nyní slovo. Děkuji, eh, pane předsedo, eh, vážené dámy a pánové. Já chci odpovědět panu Langenovi, bohužel tady už není. A, pardon, on tady je, tak se omlouvám. Vy jste eh, kritizoval Alejandra Serkase, když hovořil o Španělsku, ale on nehovořil pouze o Španělsku. A já chci také poznamenat, že před krizí Španělsko eh, patřilo k těm eh, nejlepším v rámci EU, protože splňovalo maastrichtská kritéria. Pokud jde o vystoupení pana předsedy Lamerce, myslím si, že je velice důležité, že tady je v naší rozpravě, ale Eh, musíme dodat, že to, že EU je nejdemokratičtějším územím na světě, tak jak on to hodnotí, to nás nemůže uspokojit. To, že národní parlamenty, kterým hrozilo, že nedostanou finanční prostředky a museli proto eh, schválit eh, ozdravný program, to samo o sobě také není zrovna zárukou demokracie. Eh, pokud jde o otázku trojky, upozorňuji na dvě dimenze, které se podceňují v naší dnešní dopolední diskusi. Země, které v dobrých podmínkách prodělávají ozdravný proces, jsou právě ty země, kde sociální dialog funguje. Když trojka eh, koná, tak právě ignoruje sociální dialog a to bylo konstatováno i v Radě Evropy. A to nikoli pouze při působení trojky v Řecku. Také není možné domnívat se, že jedna věc, která e, prospívá v jedné zemi, že musí nutně prospívat i v druhé zemi. E, rozhodně nemůžeme popírat sociální e, dialog a postupovat pouze nějakým benchmarkingem a prostřednictvím peer review. Situaci jedné země není možné považovat za úspěšnou eh, podle kritérií trojka, trojky, eh, když se neskoumá také otázka rovnováhy z hlediska migrace. Na jedné straně to platí eh, pro země, které jsou pod řízením trojky, ale i v dalších zemích, jako je například Lotyšsko. No, je tady názor, že Lotyšsko už se z problému dostalo ven, ale přitom obrovský počet mladých Lotyšů odchází ze země a to bude problémem zítřka. Děkuji. Děkuji. Děkuji kolegyně Beres. A nyní pan Cariello z italského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně a milí kolegové, dnes bychom se měli soustředit na naše vlastní téma, a to je demokratická legitimita programu. Neměli bychom hovořit pouze o demokratické legitimitě, ale také o legitimitu smluv. Mám tím na mysli fiskální pakt. Článek 3 fiskálního faktu předpokládá eh, posílení bilančních indikátorů a tam by se postupovalo ještě přísněji než v odpovídajících ustanoveních smlouvy o fungování Evropské unie. Nyní je třeba si položit otázku, kdo o tomto bude rozhodovat. Pouze členské státy? A jak bylo možné přijmout takovouto smlouvu, fiskální pakt, která podkopává evropské smlouvy? Je to dlouhá ruka trojky, která zde zapůsobila? Není to něco, co ohrožuje demokracii v Evropské unii? Nebyl tím vytvořen precedent? Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že škody, které by volal eh, fiskální pakt v jednotlivých členských státech, eh, jsou zjevné. Nezaměstnanost narůstá, existuje nedostatečné uvěrování podniků a máme recesi téměř ve všech členských státech. Pokud toto jsou dopady fiskálního paktu, který je navíc ještě nelegitimní, protože v protokolu 12 smlouvy o fungování Evropské unie se říká něco zcela jiného než v článku 3 fiskálního paktu. Nyní si tedy můžeme položit otázku, jakým způsobem bychom mohli dát legitimitu fiskálnímu paktu. Měli bychom tady hovořit o revizní doložce, která v fiskálním paktu obsažena je. Děkuji. Děkuji a nyní za Evropský parlament paní chris, pan, promiňte, pan Chrysojelos. Velmi důležité je aby v Evropské unii veškeré programy pro strukturální reformy byly zhodnoceny a aby se posuzovaly podle jejich vlastních cílů. A to v rámci komunikace nejenom s politiky a parlamenty, ale také s občanskou společností a občany. Pokud se provádí nějaká politika, tak je třeba ji hodnotit a posuzovat ji podle jejich výsledků. Nyní je třeba, abychom ve svém myšlení eh, pokročili jaksi za krizi a podívat se na to, jak vypadají dopady na sociální kohezi, jak vypadá hospodářský politický vývoj zemí a také vývoj z hlediska environmentálního. Možná jsme na vrcholu krize přijali špatná opatření. Nyní 5-6 let po vypuknutí krize bychom se měli pokusit napravit naše chyby. Pokusili jsme se snížit míru zadlužení, ale ona se navýžila. Máme obrovskou nezaměstnanost eh, u mladých lidí, je to dosahuje výše až 60%. Máme mnoho občanů v evropských zemích, které nemají sociální pojištění a více než milion občanů, které nemají přístup ke zdravotnictví. Ne, Naplnili jsme své vlastní politické cíle, což znamená, že ta politika úspěšná nebyla. A nyní k metodě trojky. Tato metoda neodpovídá komunitární metodě. Ano, je možné říci, během prvních šesti měsíců krize. Eh, to nebylo jinak možné. Existovaly obrovské finanční problémy, problémy s architekturou eurozóny, ale nyní již není možné se vymlouvat a obcházet komunitární metodu je třeba, abychom eh, nelegitimovali instituce, které byly vytvořeny mimo komunitární metodu. A navíc je takováto jejich politika vůbec nevedla k žádným výsledkům. Vzpomeňme na fiskální multiplikátory a na hodnocení dopadů. Toto vše nebylo nastaveno správně a trojka by se nyní měla pokučit, poučit z těchto zkušeností měli bychom vytvořit skutečnou instituci pro řešení krizí, která je schopná vytvářet zejména prevenci a provádět takové politiky, které budou v souladu s evropskou strategií eh, Evropa 2020, mm, se strategií pro inovace je třeba, abychom zapojili do politik sociální partnery. Nemůžeme pouze postupovat tak, jako do posud. Děkuji. A nyní paní Motárková z portugalského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Některé poznámky, které zde zazněly, eh, ráda bych se k ním vrátila, zejména k tomu, co bylo řečeno o Portugalsku. Bylo řečeno, že Portugalsko mělo strukturální problémy ještě před krizí, zejména co se týkalo produktivní struktury a také toho, že se nachází na periferii, ale její zadložení eh, bylo velmi dlouho nižší než zadlužení Německa v, s ohledem na HDP. A zejména Portugalsko mělo velice nízkou úroveň strukturální nezaměstnanosti ve společnosti. Krize změnila veškeré podmínky v Portugalsku, stejně tak jako v dalších zemích. Nezaměnanost nám mírně narůstla 12% v roce 2011, i dluh se nám mírně narostl, ale měli jsme tady problémy s finančními spekulacemi. A odpověď, který EU e měla na tento problém, bylo to, že se tady vytvořilo, tro, tro, vytvořilo trojstranné schéma mezi třemi institucemi, tedy trojka. Ani jedna z nich nebyla demokraticky zvolená, které nám vnucovaly úsporné programy. A ne, které nebyly schváleny národními programy. A sama ECB, která neměla ani schopnost, ani legitimitu pro to, aby mohla nakupovat státní dluhy, měla legitimitu a schopnost pro to, aby nám vnucovala programy fiskálních úspor nám vrchovým státům. A tady máme tedy první problém těch programů, a to je problém demokratické legitimity. Eh, konsolidační programy, jako v Portugalsku, obsahují opatření, které jsou v sporu s ústavou této země, tedy Portugalska, takže to nejenom technický program. Program, které, který Trojka navrhla pro, pro Portugalsko byl navržen s pomocí ekonomických indikátorů, které byly iluzorní, které neexistovaly. Nic z toho se neosvědčilo. Ani jedna ekonomická predikace z tohoto programu nebyla dosažena. Takže to byl program i technický, ty programy byly špatně nastaveny. A další problémy je, jsou výsledky tohoto programu. Žádný se cílů pro dluh nebyl dodnes splněn ten dluh v Portugalsku je trošičku vyšší než v roce 2010 či 2012. Nezaměstnanost velice rychle narostla. Ztratili jsme celou dekádu v oblasti HDP. Nerovnost nám narostla, máme tady mnohem více chudých, nezaměstnaných chudých i zaměstnaných chudých, ale bohatí si polepšili. Máme tady horší chudobu než v 60. letech, když probíhala koloniální válka. A máme tady i deficit z demografického hlediska. Dále máme eh, obrovský počet nezaměstnaností. A proto si myslím, že to je pouze velice zvláštní, když přijdu sem a zjistím, doslýchám se, že politika trojky byla úspěšná. Nebyla úspěšná. Nebyla úspěšná pro obyvatelsko. A Evropský parlament by měl pochopit, že skutečně vznikly obrovské deficity a že se ty politiky obracely proti občanům. Děkuji a nyní Eliza Ferreira, poslankyně Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že tato diskuse je velmi užitečná. Eh, myslím, že je důležité, abychom eh, si uvědomili, že společná měna vyžaduje něco víc než pakt růstu a stability. Eh, toto to, to prosazuje pouze divergence v ekonomice. To se musí vyřešit na konci této krize. Tato krize nastala a my jsme neměli adekvátní mechanismy na její řešení. Je důležité, abychom nyní měli adekvátní mechanismy v, z, zakotvené ve společné měně. To je to hlavní, co jsem vám chtěla říci. My potřebujeme funkční bankovní unii, jakoukoliv bankovní unii, a e, musíme e, samozřejmě řešit rozpočet, e, který by se dal použít pro anticyklická opatření. Musíme znovu posoudit, zda ECB má správné kompetence k řešení krize zda mm, na rozdíl od FED můžeme mít banku, která má pouze kontrolovat inflaci, když je deflace. FED má inflaci a pracovní místa. Musíme se pečlivě podívat na výsledky výzkumu komise mm, o mm, do dalších způsobů stabilizace vládních dluhů, zda existuje mechanismus substantivní povahy a zda bychom neměli vytvořit nějaký, nějakou garanci, společnou garanci základních práv, pokud státy jsou nuceny k přizpůsobení, které eh, ukládá občanům zátěž, kterou mm, by neměli nést v demokracii v Evropě, jako neexistují zdravotní péče, školství, neadekvátní školství, obrovská bída takže obecně technická problémy, to jsou technické problémy těchto do, doporučení. My jsme řešili sociální náklady, rostoucí dluh, máme recesi, 25% růst a další prvky. Ehm, privatizace, sektoru, jako je elektřina, banky, telekomunikace, tak dále. To všechno bude mít dlouhodobé dopady. Takže tato reflexe je nutná, ale musí to mít nějaké výsledky a omlouvám se, že jsem přetáhla čas. Děkuji a nyní zástupce chorvatského parlamentu. Pane předsedo, děkuji. Děkuji za tuto konferenci. Budu hovořit o Chorvatsku. V chorvatštině, pardon. Tato diskuse ukazuje, že abychom dosáhli pokroku a zajistili makroekonomickou stabilitu, Musíme všichni nést odpovědnost, musíme zajistit lepší, efektivnější opatření, lepší implementaci a proto je e, zásadně důležité, aby byla dobrá komunikace s národními parlamenty, ekonomické přizpůsobení, e, opatření e, pro zajištění růstu a zaměstnanosti nebudou úspěšná bez reálné ekonomiky. My jsme tam hovořili Pražskou měnovou unii, fiskální konsolidace, demokratickou legitimitu, ale nemluvili jsme o efektivitě a nemáme odpovědi, co se týče způsobu, jak zajistit efektiv, větší efektivitu, což je důležité, abychom mohli plánovat do budoucna. Abychom uh, zajistili spokojenost občanů, tak musíme uh, se zabývat reálnou ekonomikou. Nevím, zda jsme nezapomněli na veřejná soukromá partnerství. Mm. O tom, na to jsme zapomenuli. A přitom eh, reálný sektor je, nám může pomoci překonat krizi a zajistit růst. Možná se příliš zaměřujeme na bankovní unii a opatření na záchranu bank, přičemž reálná ekonomika nemůže těm výzvám čelit sama. Otázka je, zda máme dostatečná opatření pro zajištění dalšího rozvoje reálné ekonomiky, zda spolupráce IB a národních bank eh, pro podporu reálné ekonomiky. Děkuji. Také já chci hovořit o eh, průzkumu, nezávislém průzkumu růstu, kde se identifikovaly opatření, která nebyla úspěšná. Veli, my e, zastupujeme občany a úsporná opatření mají své oběti. Lidé jsou bez práce nebo mají nejistá pracovní místa a samozřejmě práva pracujících jsou podkopávána a společnost v 21. století e, čelí problému bídy, tedy netolerance, extremismus, Eh, mister, který, které jsou nevýdané od druhé světové války. Skutečně to má obrovské dopady pro obyvatele, občany, eh, kteří ztrácejí naději. Také dochází k úniku mozku, ten je bezprecedentní. Nové generace nevidí v Evropě řešení, hledají lepší budoucnost v zemích mimo Evropu. Také chci zmínit i jednoho z největších ekonomiků Kince, který řekl, že abychom překonali, abychom um, zabránili nezaměstnanosti během velké, depres, velké krize, tak bylo nutné nejenom přijmout úsporná opatření, ale vláda by měla také mm, zajistit růst vývoj. Známe nejistá pracovní místa, které jsou lidé nuceni přijímat a která nepovedou k ekonomickému růstu. Takže co tedy dělat? Musíme eh, překonat přílišnou byrokracii, musíme si uvědomit, že je na čase dát novo, nové pobídky, nové motiv, novou motivaci eh, občanům. Evropská ekonomika se do, může zotavit i díky programům, vládním programům, soukromý sektor. To může být je, e, řešení, které může zajistit lepší životní úroveň občanů, které e, zastupujeme. Děkuji, kolegové. Myslím, že toto e, byla velice zajímavá, plodná diskuse, i když Eh, jsou nutně velké rozdíly v přístupu, v stanoviscích, jinak to není možné, protože je velké množství literatury nejenom ekonomických modelech a politickém mixu, ale i procedurální, eh, metodologické, eh, mezivládní versus komunitární metody a podobně, jak tedy mm, definovat evropskou legitimitu demokracie a demokracii. Nicméně myslím, že je konsensus ve dvou věcech. Jednak rozhodnutí Evropského parlamentu eh, zpracovat toto, tuto zprávu je eh, správné, protože konečně vyvolalo eh, veřejnou diskusi o postupech, roli fungování trojky kterou mnoho občanů vnímalo jako postup rozhodování za zavřenými dveřmi. A to podkopává potřebu eh, se identifikovat eh, s tím, eh, jak to, to zdůraznilo řada řečníků, Druhý závěr je kvalita diskuse, kterou můžeme vést mezi národními a evropskými poslanci v rámci evropského semestru. Já myslím, že tyto závěry je třeba obhajovat z obou stran eh, národních i evropských poslanců a také je třeba je to dále rozšiřovat. Chci poděkovat všem řečníkům, především spolu předsedající místo předsedkyně Evropského parlamentu, paní Starakis. A dále chci poděkovat řečníkům, Norbert Lammer, předseda Bundestagu, Dominik Anningen, předseda eh, výboru pro evropské záležitosti irského parlamentu a eh, spoluspravodajové pan Karas, Lim Gonč a vám všem za všechny příspěvky. Přejdeme hned k dalšímu plenárnímu zasedání o pros, mm, podpoře růstu zaměstnanosti v Evropě a já chci dát slovo panu Pulosovi, který je předsedou výboru Ekon v řeckém parlamentu Schmidtu, aby se ke mně připojil i jako spolupředsedající této části. Thank you. It was a pleasure. Much committee. Uh, we already have a couple of speakers who. Okay. So pass to, uh, next plenary. Dámy a pánové, přejdeme tedy k další plenární zasedání eh, podporování růstu a zaměstnanosti v Evropě eh, prostřednictvím financování reálné ekonomiky. Je pro mě velkým potěšením, že mohu přivítat bývalého kolegu a přejítele pana Edvarda z Cykluny, který je nyní eh, předsedou správní rady EIB, Evropské investiční banky. Prosím, aby se ujal slova. Edvarde. Děkuji. Paní předsedkyně, vážení kolegové z Evropského parlamentu, vážení kolegové z národních parlamentů, jak již bylo zaznamenáno, důvěra postupně roste a Evropa eh, už eh, překonává krizi zadluženosti veřejných financí. Ale musíme si připomenout, že Evropa ještě není plně ozdravěna. A to také vyplývá i z diskusy. Ještě je tady třeba čelit velmi velkým výzvám. Jednou z těchto výzev je stále eh, přetrvávající problém v investicích. Cel, celková nebo globální, tedy finanční krize, eh, přivodila zhroucení se investování v Evropě. Nejnovější čísla ukazují, že celkové investice v EU eh, jsou stále ještě zhruba 20 pod eh, úrovní z roku 2008 a to všechno kvůli oslabeným soukromým investicím. V evropských zemích, které jsou nejvíce postiženy krizí, invest investice se propadly o více než 40 a tady stále ještě nevidíme zlepšení. Stále pokračující investiční krize má velký dopad v Evropě jak na HDP, tak na zaměstnanost. A co více, znamená to ještě, že bude mít dopady i v nadcházejících letech od roku 2008 do roku 2012 bude tato situace představovat 540 miliard eur ztrát do roku 2020 v návratnosti. A tato, toto číslo stále roste a bude i nadále růst, dokud budou investice takto eh, v útlumu. Přináší to velmi znepokojivé věci, jako stále přetrvávající vysokou nezaměstnanost v jižních státech a to přináší také velké strukturální problémy a má to negativní dopad na demografii. EIB pracuje velice usilovně, aby lépe pochopila investiční krizi a aby mohla lépe naladit reakce. Já si vzpomínám, že když jsem byl v Evropském parlamentu, tak mý kolegové i já ve výboru Econ velice eh, apelovali na to, aby EIB tyto otázky řešila. Můžeme říci, že jsou tady e, v jádru této krize v Evropě některé nerovnováhy v oblasti strukturální. Jak víme, v některých e, zemích v předkrizí došlo k neudržitelné expanzi půjčování jak na domácí, tak na zahraniční úrovni a to vedlo e, k nadměrné spotřebě a také k nadměrnému investování, zejména v oblasti nemovitostí. Částečně vlastně prožíváme takový dopad tohoto nadměrného investování. Návrat k udržitelnému růstu bude vyžadovat strukturální reformy a také investice, které budou směřovat do produktivních eh, sektorů. Právě proto je velkou výhodou EU, že má takový nástroj, jako je EIB, eh, která může nasměrovat eh, působení do této oblasti, aby bylo možné podporovat zdravé investice s pomocí EIB můžeme překonat problémy v novém alokování zdrojů. A to nejen v těch zemích nejvíce postižených krizí, ale v celé Evropě. Proč je nasměrování investic tak důležité? No, například eh, jednu věc, kterou jsme se naučili, eh, je, že eh, celkový Eh, soukromý sektor jako celek tedy netrpí s nedostatkem, nedostatkem financí. Eh, v průměru nefinanční korporace v EU nejsou příliš nadměrně zadluženy. Eh, naopak i zvýšily své úspory, své finance a staly se vlastně věřiteli. Můžeme tedy říci, že výhled pro eurozónu Eh, ukazuje, že manažeři trošku eh, přistupují na strategii počkejme a uvidíme, jak to bude dál. V rámci této situace je jasné, že důvěryhodné eh, závazky v eurozóně vyžadují návrhy směřující k bankovní unii aby bylo možné eh, uvolnit ta zúžená hrdla financí tam, kde existují a podpořit investice. Tyto změny ale zaberou čas. V současné době je zapotřebí mít dobře zacílené veřejné intervence, a to zejména eh, v oblasti velkých eh, problémů s finančními prostředky. Právě tady EIB sehrává velice důležitou úlohu. Jedna z věcí, která je velmi eh, postižena krizí eh, v soukromém sektoru, to je právě segment eh, malých a středních podniků. Zejména v těch zemích, které jsou nejvíce postiženy krizí. Evropské finanční trhy pod vlivem krize se dále roztříštily a tím se také omezilo přeshraniční půjčování. Vzhledem k tomu jsou země daleko více závislé na půjčování pouze v domácím prostředí. A to vede eh, k, právě k tomu, že jsou tak velké rozdíly v nákladech na eh, půjčování peněz. A právě malé a střední podniky velice závisí na půjčování eh, na, na půjčkách od bank. Eh, právě proto je třeba eh, překonat eh, ten, ten, tu, tu propast která tady existuje pro malé a střední podniky v jejich přístupu k půjčkám. A právě malé a střední podniky přece sehrávají tak důležitou úlohu při vytváření pracovních míst. EIB má pracovní skupinu, která pracuje na takových zúžených finančních hrdlech nejrůznějším způsobem. Zaměřuje se na eh, různé finanční prostředníky a sleduje, jak eh, tady působí zejména instituce, které mají eh, rating 3A. Eh, vidíme, že o více než 50 z 12 miliard eur na 18,5 miliard eur v roce 2013 eh, narostly půjčky malým a středním podnikům a také pobočky EIB, zejména konkrétně pobočka Evropský investiční fond, eh, podepsal záruky na další 2 miliardy. Proto můžeme říci, že EIB e tady zaměřuje pilotní projekt Jeremy Eh, což je nástroj pro záruky na malé trhy, jako například mal na Maltě, kde jsou vynikající výsledky. Můžeme říci, že tento systém pomohl pětistům malým a středním podnikům eh, a to je pro Maltu velice velké číslo. Můžeme říci, že maltská vláda prostřednictvím EIF vlastně vyjádřila nový zájem o rozšíření nástroje záruk Jeremy v srpnu 2013 pro 100 dalších malých a středních podniků. Navíc můžeme očekávat větší Eh, poptávku pro takovéto nástroje na evropském finančním trhu. Je tady ale také samozřejmě otázka eh, regulace, kdy je třeba především v nejbližší budoucnosti řešit zúžené hrdlo, které eh, představuje financování malých a středních podniků. Zajistit takovéto financování je důležitou strategií EIB při použití strategie e pro malé a střední podniky. EIB má konkrétní know-how, které umožňuje podpořit rozvoj takových nástrojů, které eh, zvýší dostupnost kapitálových trhů eh, pro takovéto podniky. Především si je tady eh, otázka sekuritizace a otázka obligací které jsou důležitým zdrojem financí. Pak je tady ještě jedna smutná pravda. Nezaměstnanost pravděpodobně zůstane velkým eh, sociálním problémem v EU, zejména v těch členských státech, které prodělaly velice hlubokou recesi a dokonce až e, ekonomická aktivita začne znovu se oživovat, i tam můžeme ještě očekávat stále e, negativní dopady na trh práce. V zemích, kde investice do infrastruktury e, hodně spadly pod, dlouhodobou, pod dlouhodobý průměr, právě tady je velký problém. Strukturální změny budou vyžadovat eh, přeškolení, a to zejména v členských státech, kde byla zkušenost s obrovským rozmachem ve stavebnictví. EIB se snaží řešit tento velkou výzvu a to prostřednictvím programu Skills and Jobs Investing for Youth. Je to program, který má 6 miliard eur a především se zaměřuje do investic eh, do Eh, školství, odborné přípravy a vytváření pracovních míst pro mladé. Rozvoj eh, strategických infrastruktur zůstává prioritou v EU, patří do toho transevropské sítě. Udržení a zrychlení investování do infrastruktury je velice důležité, a to jak pro oživení Eh, tak pro dlouhodobou perspektivu prosperity v Evropě. EIB rozšířilo investování do infrastruktury významným způsobem o více než 7,5 miliard eur v období 2012 až 2013. Také zde je prostor pro další rozvoj alternativních zdrojů financí na projekty a také poradenství EIB o tom, jak lépe vytvářet struktury PPP. To všechno může udržet e, úroveň investování do infrastruktury a řešit také celou řadu problémů v členských státech. Efektivní produkty, jako například záruky, podřízení půjčkám, e, různým kritériům a také SFF, což je nástroj nazvaný Structured Finance Facility. EIB má také za úlohu i nadále směrovat ke konvergenci eh, pákových efektů při nabízení zajímavých úrokových měr pro členské ztráty, které jinak čelí velkým nákladům na půjčování peněz. Je tady především snaha eh, překonat tu mezeru v investicích, která tady vznikla zejména v infrastrukturách. Jako každá krize i zde vznikl proces eh, velkých eh, strukturálních eh, změn v průmyslu. Často to přináší sociální problémy, ale také to přináší i potenciální šanci, že dojde ke skokovému zlepšení produktivity a to by mělo pozitivní dopad na dlouhodobé vyhlídky prosperity v Evropě. Přístup k financím je klíčovým Eh, aspektem pro inovace, pro lepší technologie, lepší procesy eh, a poučení se z krize. Eh, tedy EIB zvýšila financování do oblasti znalostní ekonomiky o téměř 70 z 9,3 miliard na 15,6 miliard eur v minulém roce. Sehrává to důležitou úlohu při financování úspěšných firm a odvětví v Evropě, které budou pozitivní pro budoucnost. A nyní na závěr, prosím. EIB ehm, tady odvádí svou úlohu, plní svůj úkol, čelí krizi, nabízí finanční prostředky a v roce 2013 EIB zvýšila půjčky o více než 40 a zahájila sérii nových projektů a iniciativ. Udrží-li si tedy takovouto eh, takto ambiciozní cíle. Projeví se to také i v dalším roce. A můžeme tímto způsobem nově obnovit silnou Evropu a dostat se z krize. Děkuji vám za trpělivost, paní předsedkyně. Thank you very much. Um... Děkuji. Nyní otevřeme, dáme slovo no, vaše intervence a dovolte, abych eh, připomněla, že můžete dávat otázky našim mm, řečníkům. A e, ta řečnická karta, kterou máte na stole, prosím vyplňte a pošlete předsedovi. Nyní předám slovo kolegovi, panu Nematopoulosovi, který je předsedou hospodářského výboru řeckého parlamentu, aby koordinoval pokračování diskusí. Děkuji. Paní Podimata, začneme eh, z Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já naprosto souhlasím s tím, co řekl eh, náš eh, vážený kolega pan Sklinuna. Otázka státního dluhu Eh, ukazuje, že jsou tady pozitivní signály, které vyvolávají určitý optimismus tváří v tvář ekonomické situaci, ale eh, Současně je eh, třeba se zaměřit na růst a vytváření pracovních míst. A to tím spíše, že se blíží volební období, kdy občané po nás budou vyžadovat konkrétní výsledky. Podle mého názoru jsou tady dvě klíčové věci. Za prvé otázka reform ty země, které se pustily do reformních eh, procesů, v nich musí pokračovat. Jsou tady země, které eh, postupně se v tomto reformním eh, procesu pokročili tak daleko, že potřebují ještě vytrvat. A tady je velice důležitý úkol. Úvěry. Úvěry musí být dostupné pro malé a střední podniky. A to za podobných podmínek ve všech zemích eurozóny. Je důležité, aby malé a střední podniky byly financovány podle eh, toho, kde se nacházejí, ne podle toho, v jaké situaci je celá země. Pro malé a střední podniky je důležité, aby se mohly rozvíjet, protože bez nich nebude možné ekonomické ozdravení a vytváření pracovních míst. Například u nás ve Španělsku v listopadu úvěry malým a středním podnikům opět poklesly o 11 Podle mého názoru e, potřebujeme základy pro řešení e, těchto problémů. Bez zesporu bankovní unie zlepší fungování bankovních trhů. Bez zesporu pomůže k tomu, aby se úvěry dostaly k malým a středním podnikům. To ale je střednědobý až dlouhodobý výhled. Ze zkrátkodobého hlediska musíme něco udělat a jsou tady dva faktory, které mohou řešit problém. A to je EIB, která musí být ještě více ambiciozní při Eh, poskytování úvěru malým a středním podnikům a já věřím, že na nejbližším zasedání správní rady budou přijata opatření tímto směrem. A dále je tady také ECB, která může a která dokonce musí udělat něco víc v této oblasti. ECB uznává, že není eh, dobré předávání evropské měnové politiky. A právě odpovědnost ECB je působit tak, aby došlo k dobrému eh, předávání měnové politiky. Já zdůrazňuji, že ECB může a dokonce musí udělat něco více pro financování malých a středních eh, podniků. Dámy a pánové, vážení kolegové, uvědomujeme si, že jestliže úvěry nebudou dostupné pro malé a střední podniky, pak jen velice těžko bude možné konsolidovat eh, eh, ekonomické ozdravení. Všichni jsme zainteresováni na této otázce a všichni musíme tedy konat co nejdříve. Děkuji. Děkuji. Ani má slovo zástupce francouzského parlamentu. děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že máme za sebou dva a půl roku recese. Recese, která je specifická v Evropě a která pochází eh, především z toho, jak pomalu jsme zavedli mechanismus finanční solidarity. A mm, v je to také způsobeno tím, že Evropa stále nenachází mm, makroekonomickou rovnováhu mezi deficitem a růstem. Víme, že když jsou e, rozpočtové multiplikátory vysoké, a když se všechny země najednou pustí do úsporných projektů, pak je tady velká deprese, velká recese a také dopady na rozpočet nejsou eh, takové, jak se očekávalo. Vyvuďme tedy z toho závěry. Mnoho států musí pokračovat eh, v rozpočtové konsolidaci. Je tedy na Evropě, aby vyvážila depresivní eh, aspekty voluntaristickou investiční politikou. A proto já kladu otázku, jak je na tom strategie Evropa 2020, jak je na tom pakt růstu a stability. Za druhé, je třeba najít eh, přiměřený postup snižování deficitů a eh, sledovat nebezpečí deflace, které vyplývá z úprav eh, platební bilance, když se to vlastně týká především těch deficitních zemí. O tom jsme diskutovali již včera. A třetí poznámka. Po druhé světové válce rekonstrukce a vytvoření společného trhu uhlí a oceli, to bylo obrovské uh, Eh, obrovská eh, páka na růst. Dnes bychom mohli ve stejném smyslu hovořit o energetice, která by mohla být takovým společným trhem, který přinese trvalý růst v Evropě. Zástupce OECD včera připomněl, že strukturální politiky jsou potřebné, ale že jsou účinnější v prostředí růstu. Prosím, učiňme tedy Eh, vytvořme tedy podmínky, aby se Evropa zabývala růstem a vytvářením pracovních míst. Děkuji. O eh, se Adam Rogacký a pod tím Poloniky vůli, paragalo. Pan Rogacký z Polského parlamentu, prosím. Pane předsedo, dámy a pánové, od začátku dnešního setkání jsme hovořili o krizi a dopadech ehm, důsledků krize. Neměli bychom zapomenout na to, že musíme hovořit i o jiných aspektech zkušeností zemí, jako je Brazílie, Indie, Čína, které v eh, době našeho pomalého růstu eh, nadále se rozvíjejí. Evropská unie a členské státy by se měly zamyslet nad tím, co je zatím. A možná bychom se měli Mm, podívat na to, že máme instituce, máme programy eh, sociální zkuzi pídu. Možná bychom se měli tedy zamyslet nad tím, jak využíváme zdroje, které um, poskytuje Evropská banka, banka. Jak je možné, že na jedné straně vynakládáme velké prostředky mm, a v oblastech, kde eh, by mohlo možné najít pracovní místa, je velká byrokracie. Eh, některé členské státy již eh, překonávají krizi, ale není to otázka jenom Mm, mm, některých prvků se musíme dívat tam, kde je možné investovat, aby to bylo efektivní. Měli bychom zvažovat, jak zajistit, že ty peníze, které vynaložíme, jsou efektivně vynaloženy. Asi bychom se měli zamyslet nad tím, že způsob, jak se z krize dostat a vrátit se k ekonomickému růstu, je Hmm. snížit byrokracii a e, lépe regulovat. Nad tím by se asi měl Evropský parlament zamyslet. E, děkuji. Pan Josef Ekes z Maďarského parlamentu. E, děkuji. Také já chci se připojit k polskému kolegovi. Um, Maďarsko si uh, zvolilo vlastní cestu, si bychom se měli zaměřovat na spolupráci v rámci Vyšegrádské čtyřky. Uh, čtyři země Vyšegrádské čtyřky byly schopny um, najít dynamičtější cestu z krize než jiné země. Tyto země ehm, prošly strukturálními změnami od roku 2013. Poskytujeme větší podporu malým a středním podnikům než v minulosti mikropodnikům a mm, Otázka je, zda jsme schopni si zájem pomoci, protože v současné krize Evropské unie je konkurence z Ruska, mm, z Jiné Číny a e, celé řady dalších zemí. Pokud mm, se nepoučíme z těchto závěrů, tak e, skutečně budeme e, zaostávat. Měli bychom se navzájem od sebe učit a položit si otázku, zda jsme schopni uh, udržet evropské uh, struktury, aby Evrops, uh, národní parlamenty uh, ve svém rozhodování především podporovali vlastní národní podniky a formulovali strukturální změny, které nám pomohou dosáhnout výsledku. Já chci zdůraznit, že eh, Maďarsko vynakládá velké prostředky na podporu malých a středních podniků a v příštím programovém období se budeme zaměřovat především na malé a střední podniky. A tento trend medl ehm, k tomu, že Maďarsko snížilo inflaci na nejnižší úroveň za 50 let, zlepšila se nezaměstnanost, eh, z 11% se snížila na 9,3%. Neříkám, že to je fantastický výsledek, ale máme investiční projekty a ekonomický růst je dynamičtější než dříve. Alespoň tuto změnu očekáváme. Děkuji za pozornost. A slovo má nyní za Kyperský parlament pan Prodromo. Děkuji. Dámy a pánové, milé kolegyně a milí kolegové, protože je zde nutno zprovádět mimořádné programy a protože zde došlo k chybám při vypracování celoevropské hospodářsko-politické strategie, je třeba si položit otázku, jakým způsobem můžeme financovat reálnou ekonomiku. Situace Kypru je možná výjimečná. Na rozdíl od ostatních případů se tam Euroskupina a Trojka rozhodly, že Kypr nedostane podporu proto, aby mohl vyřešit problémy a slabosti v bankovním sektoru. Ale my jsme nechtěli, aby daňový poplatník musel zaplatit za chyby bankéřů. Ten základní postoj jistě nebyl chybný, ale jakým způsobem se potom realizoval. Poprvé došlo k tomu, že se chopili velice sporné myšlenky, že tedy nebude Eh, se jednat o bail-out, ale o bail-in, že tedy dojde k zabavení vkladů. A politické dopady takovéhoto kroku nemohl vůbec nikdo dohlednout, ani Trojka, ani ECB. Takovéto dopady samozřejmě by překračovaly samotný finanční a bankovní systém. Jde o to, jaké dopady by to mělo mimo bankovní sektor. Takže došlo k omezení bankovního systému, došlo k tomu, že byl proveden bail-in, došlo k tomu, že měli být do tohoto zapojení vkladatele a krize byla velká a celá ekonomika nyní trpí nedostatkem likvidity. My jsme malé hospodářství a potřebujeme nějakých 10 miliard pro náš konzolidační program, ale pro nás to znamená, že prakticky již nemáme vůbec žádný přístup k finančním trhům. Ozdravný program byl proveden, my dodržujeme kritéria trojky, ale reálná ekonomika nyní prochází hlubokou recesí a nezaměstnanost roste. Znamená to tedy, že reálná ekonomika doposud neprofitovala ze sanaci veřejného a bankovního sektoru což je v podstatě v rozporu s vlastními cíly ozdravného programu. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Sachinito z řeckého parlamentu. Děkuji. Jsou v eurozóně jsou země, které zjistili po vypuknutí krize, že monetární politika, politika jednotné měny asi nebyla tak jednotná, jak by bývalo bylo možné protože najednou v dobách krizech byly eh, tady politiky různých rychlostí, několik takových politik. Politika ECP vůbec nepomáhá eh, zemím v ozdravném programu, kde podniky eh, dostávají na úvěry velice vysoké úroky. A naopak země, které jsou konkurenceschopné, eh, mají velkou výhodu v tom, že jim se úroky snížily. Co se týče řeckých bank, řecké banky nemají přístup ke kapitálovým trhům. Tento problém existuje a rovněž i nadále trvá problém s likviditou. E, banky dostaly více než 70 milionů eur, ale ty částky prostě se neuvedly do ekonomiky. Byl tady problém s likviditou. Kdo nemá přístup k trmům, nemá možnost reálně financovat podniky. Hovoří se, e, abych o takzvané creditless economy. Ale jakým způsobem postupovat v takovém případě, v té situaci, v jaké se nachází Řecko? Nyní tady pan nás odpoví. první kolo otázek. Prosím, máte slovo. Většinou šlo o komentáře. To, co je zajímavé na této diskuse, je, že se trošku přesouváme z zaměření na minulost a díváme se do budoucna. Když vidíme, jaké škody sociální zejména eh, způsobily některé programy, kdy došlo k obrovské nezaměstnanosti a také poklesu půjček. A přemýšlím o tom, jak tyto situace napravit. Na prvním místě žebříčku je otázka spolupráce a e, je tady také otázka úlohy nefinančních institucí. Další otázka je otázka bank, které nepředávají dál finanční prostředky, které dostávají od Evropské centrální banky. Tak, jak se to projevuje. A konečně vidíme eh, ty miliony malých a středních podniků v celé Evropě, které jsou připraveny investovat, mají mikrotrh, svněří v něj, chtějí na sebe vzít riziko, ale nemají přístup k prostředkům. A právě tady je EIB užitečná je důležité zaměřit se na produktivní investice. Já si vzpomínám, že když jsme ve výboru Econ hovořili o těchto investicích, mohlo by se to přímo zpracovat jako eh, dokument. Nenašli se to v Sixpacku, protože to bylo eh, vyškrtnuto ve všech pasážích, kde se to objevilo. A někteří naši kolegové se domnívali, že není možné Eh, prostě zvyšovat výdaje, když na druhé straně se snižují výdaje, ale oni jsou různé výdaje a různé úspory. A právě o tom tady hovoříme. Proč ten program stále ještě probíhá? Proč dochází stále k redukci vládních výdajů, když na druhé straně je tak velmi mnoho příležitostí, kde vlády i banky, včetně evropských bank, jako je EIB, by se na to měli zaměřit, protože jde o produktivní investice, jde o naši budoucnost. A když tak eh, neučiníme, tak tady nezaměstnanost bude ještě mnoho a mnoho dalších let. Συνεχίζουμε τον κατάλογο των μιλητών. Η κυρία Μπάρμπαρα... Budeme pokračovat naším seznamem řečníků Barbara Leče z italského senátu, prosím. Nové investice ze strany EIB samozřejmě vítáme, ale chtěli, rádi bychom konstatovali, že Evropa potřebuje mnohem, ma, potřebuje mnohem masivněji podporovat a potřebuje také masivnější podporu také s ohledem na to, že je třeba tedy kontrolovat banky a vlády. Vidíme, že Uvěrování vázne, zejména uvěry malým a středním podnikům, které představují páteř italské ekonomiky. Tyto podniky jsou skutečně ve velice špatné situaci. Uvěrování pokleslo o 70 Ovšem současně narůstá veřejné zadlužení a narůstají výdaje do neproduktivní oblasti. Dojde nyní konečně k onomu partnerství, které půjde nad podporu pro strukturální reformy, tak abychom skutečně mohli podpořit malé a střední podniky nezávisle na nebo či nehledě na ta kritéria pro vytvoření pracovních míst, je důležité, abychom zejména vytvořili odbytové trhy pro podniky. Je to obtížná záležitost, neboť dvě třetina podniků nejdříve skutečně potřebuje přístup k úvěrům. A nikdo nevyvíjí vůbec žádný nátlak na banky. Byla by třeba vytvořit nějaká pravidla, kritéria, která by se týkala úvěrování. Máme tady pravidla a kritéria, pro to, eh, jakým způsobem musí vypadat základní kapitálová vybavenost banky a její možnost uvěrovat, ale není to realizováno. Ale nyní jde skutečně o to, abychom zachránili reálnou ekonomiku. Vláda nečiní příliš mnoho v tomto smyslu a zdá se, že Evropská komise předtím zavírá oči. A zavírá oči také před tím financováním ad hoc ke kterému zde dochází, tak, aby mohla malým skupinám voličů dávat dárky. To je e, způsob jednání, který není korektně nelegální. Malé střední podniky si to nezaslouží a je třeba, aby skutečně oni mohli si dále půjčovat. Rovněž je třeba zajistit to, aby veřejný sektor dostal svým povinnostem, eh, které se týkají vlastně platby malým a středním podnikům. Ovšem Evropa prostě se od tohoto odvrací a neřeší to. Děkuji a nyní zástupce Polského senátu. Eh, proszę Państwa, málo jest optimist. Děkuji, přeji vám všem dobrý den. Naše debata není hm, příliš naplněna optimismem, ale neměli bychom zapomínat na to, že Evropská unie svým hospodářským a pomocí svého hospodářského a sociálního modelu je snem mnoha národů, zejména těch, které se nachází v přímém sousedství s Evropskou unii. Nezapomínejme na to, že v Ukrajině protestují lidé. Nezapomínejme na to, že jsme zodpovědní nejenom vůči našim občanům, ale také vůči těm, kteří by si přáli patřit do Evropy. Těm, pro které, které nahlíží na Evropu jakožto na místo blahobytu a svobody. To, co charakterizuje Evropu, není pouze krize. A zde v našich diskuzích mi tak trochu chybí nějaký holistický přístup, který by se více věnoval příčinám krize. Krize byla posílena záležitostmi, které byly mimo naši kontrolu. v Evropě jsme nebyli dostatečně odolní. Například je zde otázka globalizace finančních trhů, dále problémy bank, krize důvěry. A vše toto může vést také k tomu, že dochází k manipulacím. Unie tedy musí přemýšlet o skutečných příčinách a musí učinit něco proto, abychom postoupili v oblasti světové řízení ekonomiky a abychom zabránili tomu, aby spekulanti mohli ohrožovat celé země. Dalším problémem je demografický vývoj buď se nám to podaří úspěšně zvládnout, nebo budeme mít velký problém. Dále potřebujeme přístup k surovinám, potřebujeme zajistit bezpečné dodávky energií. A u všech těchto témat si musíme uvědomit, že je třeba, abychom se snažili něco činili. Problém nejsou pouze chybějící investice, ale musíme skutečně něco učinit, nebo se dostaneme do dlouhodobé hospodářské do dlouhodobých hospodářských problémů, které možná vyústí v další recesi. V Polsku se snažíme neustále zavádět další a další reformy a toto musíme učinit z celé Evropské unii, pouze tak budeme mít možnost, abychom na tom byli v budoucnu lépe než nyní. A ještě jedna věc. Když se naslouchám této debatě, uvědomuji si, že čím dál tím více dochází k tomu, že na jedné straně se hovoří o společnostech, či o národech eh, a zemích, které musí zavádět strukturální reformy. A říká se, že občané to pocitují jako nespravedlivé. Vidíte to skutečně tak? Myslíte si, že je v tom rozpor, že není možné se vrátit k růstu a zároveň eh, zavádět eh, úspory v oblasti sociálních výdajů. Vždyť sociální investice jsou pouze, ně, pouze něco, co zatěžuje rozpočty. Takže možná by bylo mo- proveditelné podívat se na to jinak a ty celé reformy strukturovat více z ekonomického hlediska. Tak, aby dávaly z ekonomického hlediska smysl. Dále potřebujeme programy pro růst. Řečník byl přerušen. ještě malé a střední podniky. To je také zásadní věc. A ještě jedna poznámka. Musíme zajistit posílení společnosti. Tak se nám podaří překonat krizi. A nyní slovo má zástupce italského senátu. Děkuji. Já se domnívám, že hlavní rozdíl mezi USA a Evropou, když se podíváte na poslední roky, o minusu z investic. Když se podíváte na rok 2008, kdy začala krize, v USA úroveň investic je vyšší než v Evropské unii. My jsme nebyli schopni dosáhnout stále té úrovně jako tam v roce 2008. Když mluvíme o reálné ekonomice, jak e, znovu obnovit investice veřejné i soukromé, to by mělo být prioritou. Především mm, to je mm, opatření na podporu poptávky i nabídky, které by mohlo pomoci znovu nastartovat růst. Víme, že investice byly jádrem růstového paktu eh, června 2012, růstového paktu, který byl eh, více než 120 eh, milion euro slib slíbených na nové investice. Ale tento pakt je stále na papíře. EIB, e to, co dělá EIB, je důležité, ale nestačí to. Hmm. je, jde o to pokusit se investice do blízké budoucnosti. Nevím, proč není v Evrop, součástí evropské diskuse návrh na projektové bondy garantované z evropského rozpočtu, eh, mitovaných na trhu, eh, eh, je snaha najít investice velkých infrastrukturních projektů. Víme, že eh, jde potřeba mobilizovat mnohem větší zdroje než ty, které byly mobilizovány v pilotním projektu sponzorovaném komisí. Víme, že je opozice z některých členských států, především věřitelských zemí. Já si myslím, že bychom se měli pokusit znovu obnovit tyto návrhy, to by bylo důležité. Za druhé, se že v to, z tohoto hlediska eh, přednedávnem předseda Evropské komise hovořil o eh, nějakém mini zlatém pravidle, tedy možnosti nezahrnovat do rozpočtu výdaje na kofinancování projektů v kontextu kohezní politiky, výstavby eh, transevropských sítí. To by mohla být flexibilita, která by pomohla na národní úrovni, ale toto e, mini zlaté pravidlo nebylo doposud použí, využíváno. A pokud se využívá, je to přílišné omezení. mm, další mm, překážky, takže toto by se dalo, mm, o tom to by se, všem by se dalo diskutovat. Jokine? Děkuji vám, pane předsedo. Také tady v Belgii konstatujeme, že dochází k poklesu investic a k poklesu ekonomiky. Bylo by dobré zkoumat eh, příčiny, nejenom o otázku krize z roku 2008. Jsou ještě dvě příčiny, o kterých se dost nemluví. Především škrty, eh, snižování výdajů, <clears throat> místo, pouze se snižují výdaje místo, aby se hledaly i nové příjmy. A další důvod, bankovní ústavy nesehrály svou úlohu pro financování ekonomiky. Orientovali se na rizik, rizikové vklady na finančních trzích a to také přivedlo naši Evropu ke krizi od roce 2008. E, podívejme se nyní na otázky financování. Je tady financování prostřednictvím EIB a dalších veřejných e, institucí, ale můžeme se zaměřit i na otázku financování prostřednictvím soukromých e, zdrojů. Měli bychom právě vyžadovat, aby banky se vrátily k tomu, co bylo vždy jejich hlavní činností, využívat vklady eh, vkladatelů k dalšímu investování. Proto by bylo dobré, aby existovaly produkty vkladu, které by vedly eh, k možnostem dalších investic. Odkažme tedy banky k, ta, k tomu jejich důležitému úkolu, to je financování zejména malých a středních podniků. Druhé řešení je zlepšit rámec, ve kterém můžeme investovat. Slyším řadu kolegů, kteří říkají, e, poradíme si s tím, když snížíme sociální výhody. Já si myslím, že naopak je třeba hájit náš ekonomický model nastolením e, sociálního a environmentálního práva a to právě, abychom omezili dovozy zboží z těch zemí, které vůbec nerespektují ani environmentální, ani sociální principy. A za třetí, chybí nám projekt, který by nás stmelil. Například energetický problém je problémem nejen zásobování energií, ale je to i problém environmentální a klimatický. Za 20 miliard eur dovázíme jen do Belgie ropu a plyn. Kdyby se nám podařilo překonat takové e, izolování jednotlivých zemí při nákupu energií, kdyby se nám podařilo e, těch 20 miliard nevydat za ropu, ale spíše ji investovat do nějakých nových zdrojů energie, pak by to jistě mělo velice pozitivní dopady. Eh, Děkuji, nyní paní Karimáky z finského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, položit otázku, která se týká zelené ekonomiky v investiční politice EIB. Eh, do jaké míry investujete do nových technologií, do eh, nových energií? Jak se to projevuje ve vašich investičních aktivitách? To Také vytváří pracovní místa, umožňuje to snížit závislost Evropy na fosilních energetických zdrojích a bojuje to proti klimatickým změnám. Pane předsedo, dovolte ještě, abych se, abychom se vrátili k budoucnosti eura, naší jednotné měny. Jaká opatření byla učiněna v této oblasti? Hovoří se hodně o občanech. <clears throat> Celá eh, řada krásných projevů zazněla. A <clears throat> Hovoří se eh, o příliš nadměrných výdajích. Finsko patří k těm zemím, které se podílely na financování krizových záchranných mechanismů. Je důležité, aby se respektovala pravidla, na kterých jsme se dohodli, aby se všichni eh, podílali na eh, bezpečné budoucnosti eurozóny do budoucna. Já chápu, že opatření nejsou jednoduchá. My ale i ve Finsku máme sociální vyloučení i chudobu, i dlouhodobou nezaměstnanost, i nezaměstnanost mladých. Eh, také u nás stárné obyvatelstvo a důchodců je stále více a více. Také vnější zadluženost Finska roste. Finská vláda vypracovala balíček strukturálních reform, reform ve veřejné oblasti, který chceme uplatňovat v nadcházejících letech. Důležité je, aby se všichni zabývali ve strukturální reformě tím, co jim náleží. Děkuji. Je eh, to logo echi o kýrus Děkuji. Slovo má nyní pan Kariello z italského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych potrhnout následující. Tady hovoříme o metodě, o metodě, jakým způsobem vlastně zacházet. A je to taková metoda, kde se cukru obyče, kde se, jako kdyby se zacházelo se zvířaty, které se trestají či netrestají, ale členské státy nechtějí, aby se s nimi zacházelo jako se zvířaty. 25.11. řekl místo předseda Evropské komise Oli Rehn, že italské zadlužení v roce 2014 vyvolová pochyby o tom, zda Itálie dodrží kritérium pro zadlužení a zda je zde tedy možné uplatnit to takzvané zlaté pravidlo, tu investiční doložku. Pokud ale se dohody nedodržují, tak budou následovat sankce pro tuto zemi, což znamená, že skutečně dojde k tomu, že se bude k členským státům eh, přistupovat jako ke zvířatům a bude se uplatňovat metoda cukru a byče, ale to je skutečně něco, pomocí čeho můžeme krotit zvířata. Měli bychom spíše zohlednit, jak eh, investovat v členských státech a jakým způsobem se investuje. Itálie přináší skutečné oběti ve své snaze dodržovat kritéria a pravidla. Raní se to hodnotí Eh, s takovým velkým manevrovacím prostorem podle jednotlivých členských států. My chceme, aby byly dodržovány dohody, které máme, tak aby komise a Oli Rehn nezneužívali ten manévrovací prostor, který mají. Měli bychom investorům ulehčit jejich investování do reálné ekonomiky. A nyní pan Andresen ze švédského parlamentu jako poslední řečník. Děkuji. Pane předsedo, často hovoříme o příčinách krize a o tom, proč krize tak narostla. I dnes o tom opětovně hovoříme a zjišťujeme, že taková ta chuť, ten apetit na úvěry se nesnižuje, ale problém byl v důvěryhodnosti Evropy, která zmizela během dluhové krize. My jsme si žili nad poměry, ale Evropa má budoucnost a evropská ekonomika, členské země v Evropě se ozdravují, ekonomika se oživuje a důvěra opět narůstá. Všechny země mají šanci na růst uvnitř Evropské unie. A důležité je, abychom se neskrývali Eh, pod tím jakýmsi záchranným deštníkem EU. Co tím chci říci, že nesmíme říkat nebo tvrdit, že Evropa pomocí své byrokracie zpomaluje růst v členských státech. My musíme investovat do pracovních míst a do lidí, protože lidé vytvářejí pracovní místa, ne politikové, politici. Takže potřebujeme také více svobody a více podnikatelského ducha, tak aby vznikala pracovní místa a potřebujeme si udržet konkurenceschopnost. Tak eh, nastimulujeme i silnější investice. Soustředit bychom se měli na zavádění reform tak, abychom podpořili podnikatelský duch ve všech zemích a tím také vznik pracovních míst. Děkuji. Děkuji. Pán Skikluna nyní zodpoví poslední kolo otázek a potom mm, schůzi uzavřeme. Well, there are points. Eh, tady padly různé uh, věci. Uh, různé body. Jedna se týkal, jeden se týkal selhání trhu. Jinými slovy, banky mm, z důvodu masivní regulace se více zajímají o mm, splnění testu kvality aktiv eh, než poskytováním úvěru. Eh, současně na evropské úrovni jsou eh, příležitosti investovat Eh, poskytovat úvěry, inovace pro malé střední podniky. Proto my na evropské úrovni musíme něco udělat. Tedy musíme poskytnout garance a toto je část práce, kterou dělá EIB, aby poskytoval tedy garance mezi mm, poskytovatelem a malým středním podnikem za rizika. I když Mm, se neprojevují na evropské úrovni. Nejsou tam tedy rizika než jiná, než ty, která eh, vnímá banka v dané situaci. Ohledně eh, projektových dluhopisů. My jsme na tom dlouho pracovali, hodně pracovali a já, jako můj poslanec si říci, že jsme eh, byli zklamáni, že jsme neudělali velký pokrok v této oblasti. Plus další věc, co řekl italský kolega, to mini zlaté pravidlo. Věříme v to, protože to je záleženo na principu, že i přes nutné škrty ve výdajích jsou některé oblasti, kde byste Eh, měli mm, mm, mě poskytovat ochranu a pro investice, tedy, jak se říká v angličtině, nevylévat s, vaničkou dí, dítě, tedy um, neškrtat výdaje v těch škrtat výdaje v postižených zemích, ale ne na úkor potenciálu růstu, protože tím se daná země odsuzuje k nízkému růstu a nezaměstnanosti. tím skončím, pane předsedo. Já se domnívám, že myslím, že eh, ještě na závěr chci říci, že je třeba udělat víc. Nestačí to, nemůžeme eh, prostě jenom pozorovat tu nezaměstnanost, která se stabilizuje, ale na příliš vysoké úrovni. Musíme udělat na evropské i národní úrovni víc. Já nejsem mm, předsedou banky, jsem předsedou uh, řídící rady. A my na tom budeme pracovat, rada bude na tom pracovat, abychom nezůstali stranou a nedělali nic. Eh, děkuji, pane Škluna. Nyní bude přestávka na oběd. Věřím, že v Eh, na prvním patře je eh, přípitek a pak se znovu se sejdeme odpoledne.